Dobré odpoledne, dámy a pánové. Spousta lidí se ještě na naše zasedání pořád nedostavila, ale protože jsem Němec, tak bych rád s německou přesností rád naše zasedání zahájil a to přesně ve tři hodiny. Náš pan předseda, pan Buzek, v tuto chvíli není přítomný, ale poprosil mě, abych ho v jeho funkci předsedy zastal. Tudíž v tuto chvíli bych rád přivítal všechny řečníky dnešního odpoledne a rád bych je přivítal i jménem celého našeho výboru. Děkujeme tedy za to, že přijali naše pozvání a že přišli na naše zasedání, to znamená, že se vydali na tu dlouhou cestu do Bruselu. Dovolte mi, abych trošičku uvedl tedy dnešní téma. 23 milionů malých a středních podniků se nachází v Evropské unii a také tvoří páteř naší ekonomiky. To znamená, že tvoří více jak 90 až 99 celého biznesu a všichni víme, že také podstatě tvoří více jak dvě třetiny pracovních míst v Evropě. Digitalizace je pro tyto malé a střední podniky velmi důležitým procesem, kterým zajistí, že budou moci být, být, být konkurenceschopní na celosvětové úrovni a budou moci také zajistit svou vlastní efektivitu protože všichni víme, že také díky internetu se všichni poskytovatelé služeb a zboží dostávají také na evropský trh, tudíž i naši, naše podniky musí vycházet do zbytku světa. Digitalizace pro malé a střední podniky není vždy úplně zřejmým procesem a tady máme také samozřejmě i tradiční výrobní průmysl a je třeba říci, že tento proces digitalizace je velkou výzvou pro tyto všechny. Kromě toho je třeba říci, že digitalizace také vede k zásadní změně myšlení u, jaksi v rámci celého vedení a fungování podniku. To znamená, že to může vést také k nutnosti přeškolení personálu. A dovolte mi tedy, abych tedy ještě jak už jsem již říkal, přivítal naše hosty. Na to dnešní jednání tady máme na toto slyšení máme dvě a půl hodiny a rozhodli jsme se, že ho rozdělíme také do dvou bloků a každý blok skončí vlastně 25 minutovým prostorem, časovým prostorem pro otázky a odpovědi. Poprosil bych všechny, kteří se budou těchto, této, této jaksi části otázek a odpovědí účastnit, aby hovořili dvě minuty maximálně. A přicházíme tedy k prvnímu bloku, k prvnímu prvnímu panelu. A rád bych v tuto chvíli předal slovo paní Catherine Ledy, která bude hovořit přibližně 10 minut. Paní profesorka Ledik je eh, profesorkou na Štrasburské univerzitě a je také ředitelkou ADEC, což je Asociace pro vývoj a rozvoj podniků. Takže paní profesorko Ledik, máte slovo. Děkuji, jen by se mi ještě hodila moje prezentace, zda by to bylo možné. Omlouvám se, ale potřebuji ke svému projevu svou prezentaci, tak nevím, jestli je tady nějaký technický zádrhel. Okay. Děkuji. A budu hovořit francouzsky. Byla jsem vyzvána tedy k tomu, abych hovořila o otázce digitalizace, a to v kontextu průmyslové výroby a také v kontextu malých a středních podniků. A samozřejmě jde o to, abych hovořila o tom celkovém kontextu a dopadech digitalizace. Je jasné, že samozřejmě tato digitalizace bude mít dopady na všechna průmyslová a ekonomická odvětví. Tady to samozřejmě souvisí mimo jiné i s otázkami eh, cestovního ruchu. Nevím, zdali tedy všechna odvětví se na digitalizaci dívají stejným způsobem, ale je jasné, že ty kontexty se mění, ale pro všechny je to důležité je důležité podívat se na to, jakým způsobem na národní úrovni jsou přijímána rozhodnutí a jakým způsobem my, lidé z akademické půdy, eh, průmyslníci a podnikatelé, aplikujeme to, o čem se rozhoduje na národní úrovni ve chvíli, kdy se hovoří o, o plánech pro inovaci a ekonomiku. V rámci digitální transformace jsem se rozhodla, že budu hovořit, já se omlávám, v tuto chvíli vypadá, to vypadá tak, že opravdu nás doprovází technické problémy, Rozhodla jsem se tedy vám poskytnout určité statistické údaje týkající se cloudu, to znamená vše, co se týče platformy cloud a těch intenzivních výpočtů. To je to, o čem hovoříme, když říkáme big data and personal computing, což jsou zkušenosti, které jsme se rozhodli samozřejmě nabrat a schromažďovat na přeshraniční bázi. A také jsem chtěla eh, tady zmínit osvědčené postupy v rámci energetické efektivity, tudíž to, čemu my říkáme green IT. Tudíž tady čelíme problémům kyberbezpečnosti, což jsou vlastně samozřejmě zásadní principy, kterých se musí držet všechny podniky, a které jsou také velmi důležité v souvislosti právě s těmito transformačními procesy, které souvisí s digitalizací. To znamená, všichni musí zajistit svou vlastní bezpečnost, ale na to samozřejmě potřebují všichni eh, dostatečné kompetence a schopnosti. Nicméně to také vede také ke konkurenčnímu boji. A tady máme tady opět, jak jsem již zmiňoval, takzvaný cloud a SAD, Tady v podstatě hovoříme o nabídce takzvaných cloudů, protože tady máme malé a střední podniky právě z našeho regionu a Safie a tady vidíme, jakým způsobem, i když dokonce ta nabídka je extrémně sofistikovaná, tak ty malé a střední podniky v podstatě ukazují, že jejich zájem o takovéto data, o takováto data v cloudu je velmi malý. To znamená, ta poptávka po cloudu je velmi malá. A my, tady mám údaje z Francie a z Německa, protože my jsme sousední státy a neustále se srovnáváme. A vidíte, že i tady v obou těchto zemích ta poptávka po cloudech je velmi malá. A to neznamená samozřejmě, že naše malé a střední podniky nejsou propojené. Tudíž podívejme se na jak si malé a střední podniky, které jsou propojené a připojené a ty, které nejsou, protože někdy v tom není úplně tak jasno. Kromě toho někteří podnikatelé si stále ještě pletou ty základní pojmy. To znamená, že ty výrobní procesy celkově můžeme říct, jsou ještě velmi málo digitalizované. Tady máme ukazatele cloudu. Vidíme, jak tady vlastně tento podnik využívá pouze 17, jen pro 17 svých aktivit cloudy. Tudíž vidíte, že to užití cloudu je opravdu velmi minimální. V tuto chvíli ještě tedy ty údaje jsou velmi omezené. Například nemáme vůbec žádné údaje o 3D tisku, což je velmi pokročilá technologie, velmi užitečná. Také nemáme žádné údaje o nových laserových technologiích, které v tuto chvíli jsou již k dispozici a je jasné, že Eurostat za několik let ty údaje už budou daleko přesnější a daleko obšírnější. Takže to je jeden z hlavních prvků, o kterých jsem chtěla hovořit. Ale dále, ty vědecké výpočty pro malé a střední podniky a jakým způsobem se tyto kalkulace, tyto výpočty můžou používat. To je to, čemu říkáme HPCSMM, což je něco, co je, což je tedy opět systém, který by měl pomoci malým a středním podnikům a měl by zvýšit jejich konkurenceschopnost tak, aby mohli v podstatě dobře provádět ty procese, procesy simulace ve chvíli, kdy hovoříme o zboží, ale i o, vý, o výrobcích, které jsou typické hlavně pro odvětví, například letectví, dopravy, ale i pro odvětví služeb a jiných. máme tady také to štěstí, že tyto procesy jsou řízené také na národní úrovni a opět musím zmínit tady partnerství mezi Německem a Francií. Chci říci, že na naší univerzitě například vznikla francouzsko německá platforma, která se otevře malým a středním podnikům a je to v podstatě takový pilotní projekt, a e, na tomto projektu, jak jsem již řekla, spolupracujeme, či tento projekt rozvíjíme s našimi německými partnery. A vlastně naším cílem je schromáždit co nejvíce údajů, takzvaných megadata, a tyto informace a údaje zpracovat takovýmto způsobem, tak abychom je mohli poskytovat malým a středním podnikům, protože je jasné, že tyto malé a střední podniky nejsou schopné jak si provádět nějaké složité algoritmy s těmito údaji, ale to budeme dělat my. A eh, chceme tady také podporovat eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem tímto způsobem. To znamená, aby vše fungovalo celoplošně a průřezově, abychom se otevřeli také samozřejmě všem členským státům Evropské unie, tak, abychom mohli v podstatě my produkovat tyto technické, vědecké informace a poskytovat je dál, tak abychom byli dostatečně konkurenceschopní i vůči takovým mocnostem, jako je Čína nebo Spojené státy americké. Tady vám můžeme uvést další příklad. Tady vidíme například poríní, horní, horní část poríní a Díky různým strukturálním fondům se nám podařilo rozvinout know-how a znalosti, které podpořily vědomosti v, v rámci digitalizace a tyto vědomosti a schopnosti byly opět poskytnuty malým a středním podnikům. Například IT to Write, což jsou technologie pro různé klastry, které již v tuto chvíli existují. Hlavně tady hovořím o oblasti a regionu Poríní v tuto chvíli. Máme tady i Eh, poríní Falcko, Bazilej. Tady jsme v podstatě pracovali v různých, eh, s různými klastry, byli jsme i ve Freiburgu, v Ludwigshafenu. A jde tedy tady o systém, který jsme dali k dispozici tedy všem těmto našim partnerům, včetně tedy partnerům z Kaiser z Lauternu. A jde tedy o to pomáhat pomáhat tomuto průmyslu díky těmto podpůrným nástrojům. Tímto způsobem pracujeme také rychleji, uplatňujeme všeobecný přístup pro celý tento region. A jsou to služby, které, nebo o, o kterých můžeme říci, že jsou velmi přínosné pro všechny podniky, které se tam nachází. To znamená, to je to, co mám na mysli, když hovořím o klastrech. Dále spolupráce s obchodními komorami, s univerzitními partnery a také e, velmi důležité je spotřebitelské centrum v Kéli. Tudíž toto jsou všichni partneři, kteří se tohoto projektu účastní. A v tuto chvíli ještě poslední bod. Tady jde o tu energetickou efektivitu a účinnost, o které jsem hovořila a o, také jsem zmiňovala to moto Green IT a jde o to, že když ředitel či vedoucí malého či středního podniku startuje právě své aktivity, tak je důležité zajistit aby také respektoval ekologické standardy. Chystá se také jednání COP21 a my jsme tedy vytvořili také katalog osvědčených postupů, který se týká právě zajišťování energetické účinnosti, jak zajistit, aby informační služby fungovaly, eh, tedy informatika fungovala tím, tak, jak má. Eh, s tím se pojí také téma green business, jde o to také, jakým způsobem si zajistit konkurenční výhody a vše, co souvisí také s využíváním, s efektivním využíváním zdrojů. Tudíž to jsou všechno projekty, které v tuto chvíli již mají velmi pozitivní výsledky a doufám, že budou pozitivní i v budoucnosti a dále. Sdílení a šíření informací. Jde to samozřejmě ruku v ruce s kyberbezpečností, jde také o počítačové hrozby a o kybernebezpečí, což je samozřejmě velmi důležité téma. Chceme zajistit, aby tato hrozba byla co nejmenší pro naše podniky. Ve chvíli, kdy hovoříme o know-how či o ochraně údajů, tudíž velmi důležitá oblast. Tudíž si myslím, že je v tuto chvíli jasné, že jde o velké výzvy, před kterými stojíme, eh, provádíme školení, také se snažíme navazovat nová partnerství, tak abychom urychlili tyto procesy. Týká se to všech studentů, podnikatelů. Také eh, se v tuto chvíli už udílejí certifikáty a do, diplomy v oblasti jaksi numerizace. Také nabízíme na naší univerzitě například takzvaný Master 2, tudíž každých pět let se také snažíme přizpůsobovat novým osnovám nebo či přizpůsobujeme naše osnovy aktuální aktuální situaci, ale je jasné, že se situace stále mění a proto také chceme, aby i programy celoživotního vzdělávání poskytovaly diplomy, které budou uznávány na celém území našeho státu a či Evropské unie a je také důležité uvědomit si ten pohyb a dynamiku všech eh, subjektů, protože tady hovoříme o firmách, které v té digitální agendě byly spíše v pozadí a proto je také důležité, aby s nimi spolupracovali takzvaní eh, tak, či takoví mediátoři, kteří budou nějakým způsobem ovlivňovat také myšlení vedoucích eh, podniků, protože stejně jako lékař a advokát, kteří se musí stále vzdělávat, si vedoucí či ředitelé podniků nevždy uvědomují tuto nutnost i pro sebe. Máme tady také Evropský kulatý stůl, existuje zde také Česk- eh, tedy, pardon, francouzsko-německá dohoda, která se týká právě certifikací a uznávání Eh, diplomů. Je důležité také zajistit, aby existovaly dobré ukazatele, eh, na základě níž bychom mohli měřit eh, vývoj. A myslím si, že je zcela zřejmé, že pro nás, pro všechny, kteří žijeme v pohraničí nebo v těch příhraničních oblastech, právě takováto evropská partnerství jsou velmi důležitá, protože můžeme, můžeme daleko rychleji reagovat a můžeme také daleko lépe podporovat podporovat firmy, které se nachází na našem území. Děkuji, děkuji, paní profesorko. Nyní dávám slovo druhému řečníkovi, panu Lorantu Zibelovi, který dostane také zhruba 10 minut. On vystudoval eh, inovace v ekonomice, inovativní ekonomiku a je politickým poradcem v odborech, které se jmenují Industrial Trade Union. Věnuje se tedy informačním a komunikačním technologiím a také obraně. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji za tež, také za pozvání na toto zasedání, na toto slyšení v Evropském parlamentu. Uh, briefly, Industrial Europe is the European Federation of eh, Představím naš, eh, naši odborovou federaci. Je to tedy Evropská odborová federace, která má asi 190 eh, přidružených organizací v evropských zemích a pokrýváme všechny hodnotové řetězce. Máme asi necelých 7 milionů členů, tedy zastupujeme 7 milionů pracovníků hmm. Teď přejdu ke svému samotnému tématu. Takže co míníme, když říkáme digitalizace průmyslu? Tady jde o globální stále propojení předmětů a lidí. To znamená, že elektronika a software jsou všude v průmyslových výrobcích, ale také v průmyslových procesích. To znamená v průběhu e, navrhování produktu, výroby, užívání a také údržby. Nyní bych se rád podíval na to, jaké dopady jsme zaznamenali, co se tedy týče dopadů digitalizace na náš průmysl. Sorry, it doesn't seem to be working properly. I'd like to come back if this were possible. Ah, merde. Non, mais je ne sais pas ce qui lui arrive. Non. Encore un cran. Voilà, merci. Sorry. Um, I apologize for this. Omlouvám se opět za eh, eh, drobný technický zádrhel a teď. Tady vidíme takzvané generické dopady digitalizace. Tady tedy v zásadě jde o zlepšení účinnosti využívání zdrojů, včetně lidské práce, ale také samozřejmě energií, přírodních zdrojů a tak dále. Také došlo ke zlepšení spolehlivosti a rychlosti eh, přizpůsobování eh, výrobků potřebám uživatelů a klientů. Ovšem eh, tyhle ty dopady eh, se pojí se všemi typy průmyslových revolucí, ne pouze s digitalizací. Také samozřejmě tady eh, zaznamenáváme určitou hrozbu a to je hrozba ohledně množství či objemu práce pracovních hodin. zase máme potom tedy konkrétní dopady, které jsou typické pouze tedy pro digitalizaci. E, zaznamenali jsme například opravdu bezprecedentní koncentraci bohatství a moci v určitých hodnotových řetězcích a v určitých odvětvích. Druhý dopad, který jsme zaznamenali, je roz, e, vlastně takové rozpadávání se zaměstnaneckých smluv tady jde tedy vlastně vždycky eh, zaměstnanecké smlouvy to byla vlastně ehm, jakási výměna eh, práce za určité jistoty. Bylo vždy jasné, co se od toho zaměstnance očekává a on také věděl, co může očekávat. To znamená, byl podřízený té eh, organizaci a měl větší jistoty. Dnes je samozřejmě mnohem jednodušší konkretizovat eh, smlouvu pro každý konkrétní úkol. A potom kontroly mohou být také automatické, eh, spousta těch procesů může být automatických a proto to často vede k eh, práci, která je nejistá do budoucnosti. Třetí dopad, který jsme zaznamenali, může jít oběma směry, směrem kontroly nebo spolupráce. Mm, u kontroly jde o vertikální kontrolu toho, co lidé dělají a také toho, jak, um, jaký výkon mají společnosti v hodnotovém řečesci. A potom máme ale také horizontální spolupráci mezi um, um, těmi, kdo jsou si rovně. A to tedy je zatím takhle otevřené. I really apologize for this ce truc. Uh, uh, sorry about it. Uh, yes, here we go. Um, so what is it that we as trade unions... Co tedy my jako odbory, čeho chceme dosáhnout? My chceme nějakým způsobem utvářet ty změny, um, které přináší digitalizace, tak aby se vydali správným směrem. O co nám jde? O nás jde o rovnost, participaci a spolupráci. To znamená, abychom dosáhli více eh, průmyslových pracovních míst a také jejich lepší kvalitu. Takže my máme konkrétní návrhy, v něž nám jde o zlepšení potenciálu, tak abychom dosáhli kooperativní a inkluzivní model, Kromě toho chceme eh, dosáhnout vytvoření eh, průmyslových pracovních příležitostí v digitálním věku a také chceme dosáhnout lepších eh, pracovních podmínek právě pro tu práci, která se v digitálním světě mění. Já teď tyhle ty návrhy ještě projdu trošku konkrétněji. Například nás zajímá eh, zodpovědná inovace v digitálním světě. To znamená investovat do těch inovací, které mají pozitivní potenciál, co se týče vytváření pracovních příležitostí v Evropě. Eh, tak, abychom měli tedy eh, efektivní vedení v elektronických komponentech a systémech. Také chceme pracovat na na to, abychom podpořili koncepty kruhového hospodářství. Také chceme využívat technologie pro to, abychom mohli sledovat sociální a environmentální podmínky výroby, zejména tedy v mezinárodních dodavatelských řetězcích abychom e, dosáhli rovnějšího, e, rovnějších pracovních podmínek. E, pak nám jde samozřejmě o to, abychom sdíleli přidanou hodnotu spravedlivě. To se týče samozřejmě zdanění a regulace. Kromě toho se to ale také týče nastavení otevřených standardů pro digitální integraci výroby a jde tedy o to, abychom zajistili, že tyhle ty standardy potom nejsou nějaké eh, majetnické. A kromě toho potřebujeme regulovat eh, monopolní digitální platformy. A také je potřeba vytvářet eh, schopnosti, dovednosti, které podpoří eh, takovéto průmyslové vedení. Zejména samozřejmě nám tedy jde o to, abychom vytvořili lepší pracovní podmínky v tom digitálně pozměněném eh, pracovním světě. Takže v podstatě tady jde o jakési rozšíření eh, kolektivního vyjednávání, eh, práv, které se týkají eh, práva na informace a konzultace pro všechny zaměstnance, pro všechny pracovníky, pro všechny, kteří jsou nějak napojeni na danou společnost. Ačkoliv třeba mají ty nejisté pracovní smlouvy, také eh, nám jde o jakési zamyšlení ohledně eh, pracovní doby, to znamená její délky, její možné flexibility. Chceme také zajistit poskytování eh, vzdělávání a školení ohledně digitálních dovedností, tak aby k tomu měli přístup všichni a chceme také dosáhnout, či přinejmenším zachovat v některých případech rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. My jako odbory jsme otevřeni dialogu, co se týče digitalizace průmyslu a výroby, tak abychom podpořili pozitivní změny, pozitivní mm, příležitosti do budoucna. Chceme zabránit e, rizikům a chceme také zabránit e, nerovnému a sociálně destruktivnímu modelu, kdy e, vlastně E, Eh, jeden vítěz vyhrává a všichni ostatní na tom tratí, takže tady nám opravdu jde, abychom dosáhli efektivitu, účinnost na všech úrovních, tak, aby tedy vítězem byl opravdu každý. To je takový důležitý koncept. Tady máte odkazy na další informace, pokud byste je potřebovali. Děkuji mnohokrát, pane Zibele. A nyní Máme prostor pro koordinátory jednotlivých skupin. Prvním, kdo se hlásí o slovu, je Anne Sanders EPP. Merci, monsieur le président. Je voudrais remer... Děkuji vám. Ne, pane předsedající, chtěla bych poděkovat oběma hostům za kvalitu jejich příspěvků. Pracujeme na strategii jednotného strategi- digitálního trhu v Evropě právě teď a jednotlivé výbory nám k tomu dali určité eh, body. Hovoříme například o zlepšování digitálních služeb v Evropě pro spotřebitele a pro podniky o vytváření vhodného prostředí a o podmínkách eh, férové eh, konkurence. Takže eh, proto oceňuji vaše příspěvky. A líbila, líbil se mi, líbilo se mi to rozlišení, o kterém hovořila Catherine Ledick, mezi eh, malými a středními podniky na jedné straně a digitalizovanými malými a středními podniky na druhé straně. A když hovořila o dobrých výsledcích propojených malých a středních podniků, hovořila jste o tom, že potřebujeme ukazatele, abychom mohli měřit skutečnou digitalizaci. A zajímalo by mě tedy, zda máme Eh, ty správné eh, ukazatele. zda, pokud je použijeme, zjistíme, zda nám něco třeba chybí eh, v celém tom hodnotovém řetězci. Kde vy vidíte problém? kde se domníváte, že je. Je to problém na straně politiků, na straně vědců? Co můžeme dělat pro to, abychom zlepšili toto téma ukazatelů? A druhou věc, o které se chci zmínit, je eh, to, že je druhá věc, o které jste se taky zmínila. Je to to, že malé a střední podniky potřebují přístup k platformám HPC, eh, eh, výpočetní high performance computing a to znamená zahrnout akademiky z univerzit. A my už po několik let říkáme, že eh, nejdůležitější je, aby malé a střední podniky byly propojené na univerzity, aby se podpořily inovace. A fakt je, že jsou často překážky, které spočívají mimo jiné v rozdílných eh, kulturách nebo v rozdílné kultuře. Takže eh, jak se nám může eh, podařit je navzájem zblížit? Další problém, který se vyskytuje v oblasti malých a středních podniků, je kvalifikovanost. Teď máme na, mysl, na mysli eh, nejenom, eh, řekněme, mistry, kteří eh, školí zaměstnance nebo pracující v oblasti digitalizace, ale fakt je, že je potřeba, aby byli schopni pracovat, pracovat v digitalizovaných podnicích. na Werner. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za velmi zajímavé prezentace. Já si myslím, že digitální tra- transformace právě ve zpracovatelském průmyslu je obrovskou výzvou. To se liší třeba internetového obchodu a jiných oblastí. Tady opravdu musíme změnit celou řadu postupů, které se vytvářely eh, celá desetiletí. A to není lehké jenom pro ty podniky a, a samozřejmě není to vůbec lehké pro eh, jejich zaměstnance. Já si myslím, že pokud do toho nezapojíme zaměstnance, nebude to fungovat celá digitalizace eh, průmyslu. Eh, vy na základě vaší zkušenosti můžete říci, zda v některých podnicích eh, se to už dobře daří, Hovořili jste o tom, že třeba v některých státech to um, už eh, funguje poměrně dobře, um, takže mě zajímá, jestli existují eh, nějaké dobré příklady kvalitního vzdělávání a školení právě pro eh, zaměstnance pro odbory s těmito, v souvislosti se změnami v, právě v průmyslu. Máte třeba k dispozici nějaké studie, které se tomu už věnovaly, nějaký výzkum. Eh, bylo by určitě zajímavé podívat se, jestli tedy existují nějaké takovéto studie, které třeba schrnují příklady nejlepší praxe a podobně. Pokud neexistují, tak možná by stálo za to je zadat eh, jejich vytvoření. A Pane Zibele, vy jste hovořil o potřebě také sociálního dialogu, zejména tady na celoevropské úrovni, tam, kde bychom si tedy vyměňovali nejlepší příklady nejlepší praxe mezi sociálními partnery a mm, zainteresovanými stranami. Mě by zajímalo, jestli by to neměl být spíše eh, odvětvový dialog. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Za EKR tu nikdo není, takže pr- promluvím jménem své politické skupiny. Máme jednu otázku Eh, na každého. Pane profesore Ledigu, paní profesorko Ledigová, vy jste se zmiňovala o jednotlivých eh, oblastech, městech a já někdy mám dojem, že národní iniciativy mm, French Plan Numerik a nebo ekvivalentní německý plán nejsou moc koordinované. Takže je zde nějaký způsob, aby se zajistilo, že tyto plány budou koordinované, nebo vlastně se, to toho ne, se jich to netýká. A pak mám otázku na doktora Zibela. E, což je vlastně pokračování té otázky, která už zazněla. se týká oblasti informačních Eh, eh, technologií, když vezmeme Spojené státy, tam nehovoříme o takzvané co-determination a eh, když se podíváme na odbory, tak ty nejsou tak úspěšné, kdežto tady v Evropě, v Německu třeba, nebo v Evropě jako takové. A ptám se, zda lidi skutečně chtějí eh, co determination v oblasti ICT, potřebují odbory, chtějí odbory. Co se dělá v oblasti sebeuvědomění a e, svobody jednotlivce. A dál, pan Tamburano. Mám jednu otázku na Katrin Ledik v naší, skupin, naší, naší skupinu velmi zajímá eh, digitální výroba, eh, třidimenzionální eh, tiskárny a další věci, které jsou důležité pro malé a střední podniky, tak, aby k této technologii, k těmto novým věcem měli přístup i malí podnikatele. A pak zde máme ale určité pochybnosti. Může potom jednotlivec, když budeme mít takovou technologii, eh, vyrábět složité přístroje například, které budou, se kterými bude přístup na trh, které budou mít homologaci. Mám teď na mysli jednočlené společnosti, protože eh, eh, tam, když jde o Eh, něco, co má se eh, eh, opakovat, tak jsou to problémy. Navíc jsou zde problémy s autorskými právy, například náhradní díly pro věci, které už se nevyrábějí. Existuje zákon nebo existuje norma, která by umožňovala soutěžit o tuto výrobu, anebo vyrábět eh, tyto eh, výrobky, eh, protože bychom zvýšili tak životní cyklus výrobků. A to je z mé strany všech. A na závěr se chci zeptat, zda je možné zamezit digitální Eh, tomu digitálnímu rozdělení, eh, digital divide, jak se říká anglicky, protože fakt je, eh, že, fakt je, že jde o digitalizaci průmyslu v jednotlivých regionech. A myslíte, nemyslíte, že by stálo za to se zaměřit na to už ve studijních plánech škol a univerzit, abychom připravovali mladé lidi na čím dál tím víc digitalizovaný svět. Děkuji, pane Tamburano. A, a paní Klír má slovo. Děkuji, děkuji. Myslím si, že Toto služ, slyšení je velmi dobré a je velmi dobré, že tady máme vědu a výzkum na jedné straně která se ale zároveň prolíná s otázkami malých a středních podniků a zároveň také zmiňujeme otázky vzdělávání a školení, to je velmi důležité. Já jsem eh, velmi ráda, že tu jsem. Můj výbor je výborem pro eh, regiony, regionální rozvoj a mám otázku na paní Ledych. Jsem velmi ráda tedy, že ten, ta spolupráce mezi Francií a Německem probíhá tak eh, dobře v posledním legislativním periodě. Jsme vlastně získali získali podporu a na další eh, fázi času jsme se také rozhodli, že budeme chtít podporovat partnerství a to až do roku 2020 a chtěla bych vědět, zdali eh, vy všechny tyto možnosti také využíváte, to znamená možnosti mezi těmi projekty výzkumu a eh, různými podpůrnými nástroji a vůbec to propojení. Já jsem eh, také vzděláním informatika a já velmi dobře vím, jakým způsobem v podstatě lidé reagují, když přichází něco nového. Vždycky to trošičku vyvolává určitý strach či úzkost a proto je také velmi důležité, aby lidi na to byli připraveni. A proto si také myslím, že odborové organizace v této oblasti hrají velmi důležitou eh, roli a já chci vědět, do jaké míry se v tuto chvíli již na to připravujeme firmy, nebo je to pouze několik málo odborových organizací, kteří se, které se již rozhodly nějakým způsobem se na to eh, připravují, anebo je to spíše taková obecná záležitost. Děkuji, paní Kýr. A děkuji a nyní bych rád dal slovo v první řadě paní profesorce Ledigové, aby odpověděla na otázky, které se týkají její prezentace. Máme pět minut a hned potom bude odpovídat doktor Sibel. Byla to spousta otázek. Možná na ně budu odpovídat odzadu přeshraniční posílení regionálních otázek. Máme regionální plán, nebo národní plány. Je to národní eh, plán pro digitalizaci ve Francii i v Německu a regionální plány jsou na nich nezávislé. Jsou inspirované tymi národními plány, ale berou v úvahu i přeshraniční záležitosti a regionální záležitosti. Když se podíváme na eh, Horní Poríní, tak tam už ta spolupráce probíhá po 20 let. A je to realita každodenního života mm, obyčejných lidí, eh, kteří ovlivňují věci. Takže tam ten eh, národní plán je jenom takovou třešničkou na dortu. A dále jsou fondy Interregu, Interreg 3 a doufám, že i bude pokračovat, že budeme mít Interreg 5 a tyto plány umožňují, aby eh, spolu, přeshraniční spolupráce fungovala a eh, umožňuje propojit sedmý rámcový program s horizontem 2020 a RDEF. Fond pro regionální rozvoj. A e, Horizont 2020 se e, zabývá různými oblastmi a bylo by dobré ho propojit i se strukturálními fondy, protože e, zde je dobrá koordinace a fakt je, že tam, že, tam kde Eh, eh, jde, že tam jde o eh, tedy, kvalifikaci i o financování projektů. Jinak si myslím, že nám to toto umožňuje aby eh, z toho získali eh, všichni. Nikdo nestrácí, protože je velká, jsou k dispozici eh, důležité databáze, spousta projektů. A navíc potřebujeme sdílet i, i Evropské unie a já se pod, vyzývám své studenty, aby používali rámcový program a Horizon 2020 jako základ eh, svých vědomostí. Takže eh, mohou využít veškerých znalostí, které jsou financovány Evropskou unii a někdy se to, někdy se to tak to neděje a to je škoda. Samozřejmě jde o kapitalizaci toho všeho prostřednictvím Interregu BAC, Eh, ta je velmi eh, užitečná a malé a střední podniky k ní mají přístup. Eh, jinak šéfové malých a středních podniků během tří večerů mohou nastudovat všechna pravidla, aby získali přístup k těm všem zdrojům nejlepší nebo dobré praxe. Samozřejmě v tom potřebují pomoc Hovořili jste o Apisovi Italovi, A tento program APIS je velmi užitečné pro základní technologii. A e, potřebu, e, e, tato vědomostní základna E, musí být k dispozici i malým a středním podnikům, jinak e, budou malé a střední podniky vyloučené. E, Abychom získali nejvíc nebo co nejvíc od všech aktérů, musíme se přímo k ním přiblížit, jít přímo na základnu do malých a středních podniků. Jinak eh, azijští eh, podnikatelé byli eh, na, na azijské podnikatele velmi zapůsobilo, jakým způsobem se tady v Evropě v tomto smyslu funguje. Pokud jde o standardizaci, například 3D tisk, zde je problém standardizace. A fakt je, že, že právě tato technologie nám rozbíjí eh, monopoly, protože jsou určité velké podniky, které chtějí podržet eh, své monopolní situaci, eh, svou monopolní, své monopolní postavení, nechtějí příliš standardizaci. Doktor Zibel. Děkuji, děkuji otázky. Děkuji vám za otázky a budu se jim postupně věnovat. Paní Werner, první bod. Zdali tedy existují příklady osvědčené či nejlepší praxe v oblasti výroby a digitalizace? Ano, existují. Byl jsem informován minimálně o tom, že tady máme skvělé příklady ze Spojeného království z podniku Valiant, což je v podstatě podnik, který vyrábí kotle, tepelné kotle my samozřejmě v tuto chvíli nejsme jako odborová organizace žádným eh, výzkumným střediskem. Nicméně eh, jsme se rozhodli na začátku listopadu zorganizovat konferenci, která se bude týkat právě otázek digitalizace. Co se týče sociálního dialogu, Digitalizace z našeho úhlu pohledu je v každém případě oblastí, kde je nutný takovýto sociální dialog. To znamená, že v tuto chvíli se snažíme dostat do kontaktu právě s našimi sociálními partnery, to znamená se zaměstnavateli a zaměstnanci a chceme hovořit o dopadech digitalizace na pracovní trh, na inovace, to jsme ji zmiňovali a jde o to v podstatě nějakým způsobem pokročit, udělat krok vpřed. Pa, hovořila o tom také paní Krell. Toto jsou otázky digitalizace, které jsou nové. Jsou nové pro, pro všechny, pro, nové pro odborářské organizace, stejně tak jako pro zaměstnavatele. My všichni se nacházíme v nových vodách a zkoumáme to podstatě v tuto chvíli si začínáme uvědomovat, že jde o velkou věc, že nás čekají velké změny, velká transformace a my jako Federace odborářských eh, organizací Industriol musíme se zhostit toho úkolu osvěty. To znamená, je třeba více informovat naše zaměstnance, eh, naše sociální partnery, protože všichni stojí před velkými změnami, které si ještě stále neuvědomují. Ale hovořím o těch věcech, které se už dějí teď už se dějí. To znamená, že to je právě práce, která v tuto chvíli už se rozvíjí a jde tedy o velmi intenzivní dynamiku. Pane Henkele, vy jste se ptal, zdali lidé či zaměstnanci potřebují eh, odbory v dobách IKT? To je velmi provokativní otázka a děkuji vám za ní. Mám k tomu dva body. IKT je rozhodně odvětví, které je velmi velmi dynamické. Velmi dynamické. To znamená, v tuto chvíli můžeme říci, že ta, to, ta kolektivní vyjednávání či moc a, či jaksi síla e, v tuto chvíli se teprve rozvíjí. Nicméně už proběhla různá jednání či schůze se zaměstnanci například eh, Hewlett Packard a jiných velkých eh, počítačových eh, firm po celé Evropě a všichni si uvědomují, že v tuto chvíli se, jsou v podstatě vystavováni velkému tlaku, že tyto všechny eh, firmy mezi sebou bojují, že jejich pracovní podmínky se zhoršují a oni si to uvědomí, ale samozřejmě stejné příčiny mají stejné dopady. To znamená, že tady v tuto chvíli kolektivní vyjednávání mají smysl. Další bod. Americký model, jak jsem již zmiňoval, je v podstatě ten takzvaný model výherce bere všechno. A ano, tady hovoříme poté o obrovském bohatství. Nicméně otázkou je, jaký sociální model chceme my, nebo k čemu toto všechno bohatství vede, či eh, kdo z něho má prospěch, kolik lidí, kolik Američanů z toho má a prospěch. A vy všichni znáte odpověď na to. Velmi málo. To znamená, že tady to bohatství je koncentrováno do velmi malé skupiny lidí, vlastníků a majitelů těchto firm. Nezdílí ho je zaměstnanci těchto firm. To znamená, že tady hovoříme o velmi malém procentuálním podílu občanů. A my chceme model, v rámci něhož budou všichni těžit z těch eh, výhod inovace, budou těžit z té přidané hodnoty těchto nových technologií. Tudíž Jde o to zajistit, aby celá společnost byla daleko efektivnější a to ve všech ohledech. A v tomto smyslu mohu říci, že severoevropské státy, které jsou, řekněme, daleko více rovnostářské, jsou velmi dobrým příkladem toho, že to jde. Děkuji. Zbylo nám trošičku času, tudíž se ptám, zda by ještě někdo v tuto chvíli chtěl přispět do jednání svou otázkou. Vypadá to, že ne. Tudíž bych rád představil druhý panel. A rád bych dal slovo panu profesorovi doktorovi Harmutu Hiršovi Krajnzenovi. Je bývalým předsedou na fakultě technické univerzity, tedy technické fakulty Dortmundské univerzity a vždy se soustředoval na analýzu strategií podniků a také propojení těchto podniků se společenským vývojem. Pane doktore, pane profesore Harmute Hirše Krajinzene, máte slovo. Děkuji, děkuji za toto uvedení, děkuji také za úvodní slova a jsem velmi rád, že v tuto chvíli mohu hovořit také o výsledcích společensko-sociálního výzkumu v oblasti digitalizace a také jejich dopad, její dopadu na pracovní trh a organizaci práce a trhu. A budu hovořit a vztahovat se také na průmyslovou výrobu. O tom jsme už také několikrát mluvili. V Německu už několik let probíhá eh, velmi intenzivní debata a hovoříme o průmyslu 4.0. A já vám to tady ukážu, pokud mi to tedy tady bude fungovat. Já potřebuju tu prezentace. Já tady to v tuto chvíli nechci vysvětlovat, protože vy to znáte. Jde tady o tezi, která v tuto chvíli je také součástí mainstreamové ideologie v oblastkách průmyslu. To znamená, že v tuto chvíli se nacházíme v podstatě na tom stupni, či vlastně ve fázi čtvrté průmyslové revoluce. To je to, co máme na mysli, či to, co zažíváme ve chvíli, kdy hovoříme o digitalizaci. Nicméně samozřejmě otázkou je, jaké dopady tento proces bude mít, hlavně na eh, pracovní trh a také kvalifikace. A tady k tomu jsem si připravila připravil vlastně pět hlavních tezí či hypotéz. Takže za prvé, o, a teď se omlouvám, teď jsem to opět překlikl příliš rychle, takže za prvé, První otázka se týká té otázky či perspektivy, zdali Eh, budeme tedy stát před tím problémem ztráty pracovních eh, míst. A tady samozřejmě, pokud bych mohl schrnout tu politicko-společenskou debatu, tak tady v podstatě celkově ta debata o ztrátě pracovních míst je velmi kontroverzní. To znamená, že na jedné straně máme velmi pesimistické prognozy a předpovědi. Eh, máme tady studii dvou britských kolegů, kteří pracovali s údaji z USA a hovoří o 50% ztrátě eh, pracovních míst v následujících 20-25 letech. Tady v tuto chvíli se tedy říká, že 47% pracovních míst vlastně propadne automatickým systémům automatizaci a digitalizaci. Tady hovoříme o jednoduchých eh, rutinních eh, pracovních eh, aktivitách v rámci tedy té debaty o průmyslu 4.0 zastáváme v Německu trošičku pozitivnější stanovisko. Vlastně vychází tedy z toho, že několik stovek tisíc nových pracovních míst vznikne právě v následujících letech a s nimi samozřejmě vznikne také místo pro nové kvalifikace. Tudíž ta otázka, která v tuto chvíli vystává, je, zdali za těch podmínek digitalizace bude fungovat ten klasický eh, vyrovnávací eh, mechanismus a zdali bude jaksi aplikovatelný pro všechna odvětví. To znamená, že tady bude nějaká dlouhodobější kompenzace toho té krátkodobé ztráty pracovních míst. Jedna studie hovoří o tom, že z krátkodobého hlediska eh, ztratíme 600 tisíc pracovních míst průmyslovém odvětví, ale čeká nás vytvoření dalšího milionu nových pracovních míst. Takže tady ta kontroverze. Za druhé, ta druhá teze. Ta se týká otázky, do jaké míry či jak kvalifikace a pracovní organizace se budou v budoucnosti rozvíjet. A tady máme také model, či jsou tady v podstatě jaksi dvě um, simultánní uh, či synchronické perspektivy. První je taková více pesimistická. Teď už jsem zase u, na třetí stránce. Per, tady v podstatě je ta optimistická perspektiva. Tato teze nebo my ji v podstatě nazýváme jako takzvanou perspektivou upgrading, to znamená, že díky digitalizaci s narůstajícím množstvím informací, s narůstající dostupností informací v podstatě se bude navyšovat, se budou navyšovat nároky na kvalifikace, to znamená, že tady vznikne také nutnost eh, či nezbytnost si vytváření nových kvalifikací, lepších kvalifikací a nových míst také. Tudíž tady hovoříme o kvalifikaci, která také vychází z určité polarizace eh, těch pracovních míst. A tato teze o polarizaci říká, že hlavně ti střední, ty, jak si ty střední, ta střední pracovní místa, kde hovoříme o více rutině, já nevím, to jsou eh, pracovní místa, která se týkají jaksi dohledu a jiných podobných aktivit, tak to jsou právě pracovní místa, která se ztratí, teď se ty nůžky otevřou ale eh, v podstatě vznikne větší poptávka jaksi po výše kvalifikovaných eh, pracovních místech. Nicméně dole, dole i z důvodu jaksi vysokých nákladů bude stále existovat velmi mnoho jaksi prostoru pro, eh, jak si řekněme, na kvalifikaci méně náročná pracovní místa i z důvodu jaksi manuální ruční práce, kterou nemůžeme jen tak nahradit stroji. Takže vidíte tady na Eh, levé straně vidíte tu eh, polarizaci, tady ta střední, eh, ta střední úroveň v podstatě skoro zmizela, to znamená ty polarizované organizace nalevo a poté máme ještě dole v podstatě tu úroveň, kde se zase tolik toho neděje v oblasti kvalifikací a poté my hovoříme tady o takzvané organizaci Hejna, jako metaforou. To znamená, že tady jde opět o tu tezi, kterou už jsem e, zmiňoval. To znamená, že tady dostane k určitému jaksi navýšení schopností e, personálu, který se sám sebe organizuje a sám se snaží eh, vzdělávat a zvyšovat svou eh, kvalifikaci. Nicméně velmi důležité je, že tady máme dvě různé schematické eh, perspektivy, to znamená, máme tady tu polarizovanou perspektivu v souvislosti teď s tou vědeckou debatou, tak to je perspektiva, která je hodně podporovaná vědci USA a co se týče té obecné perspektivy, té takzvané perspektivy organizace Hejna, to je zase perspektiva, která je hodně podporovaná v rámci té německé debaty o průmyslu 4.0. A teď přicházím k dalšímu bodu. A to je v podstatě ta třetí teze, kterou jsem zmiňoval. A tady hovoříme, ve chvíli, kdy se tady podíváme na všechny ty nálezy a všechna ta zjištění, tak vidíme, že v rámci digitalizace docháze, dochází také k decentralizaci a flexibilizaci organizací a práce. To znamená, že tady máme jaksi ten pohyb hranic v rámci podniků, to znamená, že ty dosavadní struktury se začnou jaksi rozpadávat a tady hraje také důležitou roli ta perspektiva, to je takzvané organizace Hejna a máme tady také to téma, které, o kterém hovoříme, když hovoříme o crowdworkingu. Takže mnoho interních změn. A dále velmi důležité téma, o kterém se velmi eh, hovoří, máme tady také nad, jaksi podnikové různé, eh, eh, nad, nadpodniková témata a tady opět hraje velkou roli takzvaná Open Innovation and Production production, crowdsourcing, crowdwork a samozřejmě tady opět i v souvislosti s výzkumem Eh, a vznikají velmi specializovaná nová eh, místa, nové kvalifikace. Co se týče těch dopadů, hlavně toho takzvaného crowdsourcingu a crowdworku a toho nadpodnikového crowdworku, tak tady jde o dvousečné téma. Samozřejmě tady se hodně otevírá ten manévrovací prostor pro jednání, ale zároveň tady samozřejmě se také zhušťuje jaksi ta, eh, ten prekární, pre, prekární charakter mnohých pracovních míst. A teď přicházíme k té čtvrté tezi, ke čtvrtému bodu, když se na to tedy podívám, či když bych to chtěl schrnout, všechny tyto teze, tak musím říci, že v tuto chvíli neexistuje žádný, jak, žádná teze, která by byla zcela jednoznačná, jednomyslná a ukazovala jasným směrem. Tudíž, když se podíváme eh, do budoucnosti, eh, můžeme hovořit jaksi o možnosti volby nebo jakým způsobem, jakým směrem, kam bude směřovat jaksi tento rozvoj na pracovním trhu. Protože tady hovoříme o takzvaném technology push, ale tento, eh, tento proces v podstatě také ještě nevíme přesně, kam směřuje. V této debatě také hovoříme o tom, že ve chvíli, kdy chceme jak si nějakým způsobem posílit tu tu práci, a to musíme ve chvíli, kdy hovoříme o oblasti digitalizace, tak musíme také digitalizaci vnímat jako společensko-technický systém, to znamená dívat se na to opravdu holisticky. Eh, takže tady samozřejmě důležitou roli hraje technologie, ale zároveň také práce, kvalifikace a také samozřejmě v neposlední řadě eh, zásadní roli hraje i organizace práce to znamená, jak bude práce vypadat to úplně v tom konečném, eh, eh, v té konečné verzi, to záleží na těchto eh, třech zásadních aspektech, což samozřejmě není žádná nová perspektiva, ale je třeba to zdůraznit opět v této nové debatě. To znamená, že je třeba vnímat techniku a organizaci práce a další prvky jako jeden celek. To samozřejmě má opět co dočinení s politikou, také s politikou, která se zabývá pracovním trhem a už se to souvisí samozřejmě také s rozhodnutími, která jsou přijímána na politické úrovni. Tak, přicházím k dalšímu eh, eh, bodu. Když bychom to tady chtěli všechno schrnout, tak musíme eh, se také podívat na rizika, která se za ním skrývají. A já jsem to již zmínil. V tuto chvíli tady dochází k té možnosti či k té hrozbě, že se sníží kvalifikace, že příliš mnoho pracovních míst vlastně zmizí z důvodu automatizace. Tady hovořím o těch středních a jaksi nižších eh, kvalifikacích. A kromě toho tady eh, existuje také velmi vysoký potenciál dohledu a kontroly. A teď s tou otázkou je, jakým způsobem tento potenciál kon, kontroly a dohledu budou podniky využívat. Dále tady máme také tu možnost toho, jak si eh, vyloučování a flexibilizace a také otázka samozřejmě, co vlastně digitalizace znamená pro malé a střední podniky, protože víme, že právě malé a střední podniky vykazují dosti velký odpor. A na druhé straně, ale a to chci také zdůraznit, máme tady také zásadní příležitosti. V tuto chvíli Eh, i tato debata o průmyslu 4.0 nám dává jak si tu možnost, jak si hovořit o ličtějším eh, průmyslu. To znamená, že v tuto chvíli můžeme hovořit o možnosti vytvořit nová, ličtější pracovní místa. Můžeme opravdu tady posílit či přispět k zásadní změně. To znamená, eh, můžeme hovořit o pracovních místech, která se více přizpůsobují vlastně kvalifikacím a vlastnostem lidí, stejně tak jako jejich věku. A můžeme také zvýšit atraktivitu mnohých pracovních míst právě pro mladou generaci. A všichni víme, jak to vypadá v současné době, že spousta mladých lidí v podstatě se do průmyslu vůbec nedostane, protože tam není dostatek atraktivních eh, míst. Takže když bychom se podívali právě na ta pracovní místa právě eh, v průmyslu a když by se nám podařilo, jak si ten eh, proces průmyslu 4.0 nastartovat dobře a využít to dobře, tak si myslím, že to bude byly dobré pro všechny. Děkuji za pozornost. Thank you. Děkuji vám, e, pane profesore Hirsch Krajncene, a nyní dávám slovo panu Manuelu Gamelovi, Gamejovi. Máte zhruba taky 10 až 15 minut. Pan Gamia do roku 2011 byl docentem a projektem eh, a manažerem projektu na univerzitě eh, v Madridu eh, a na univerzitě Karla III. a nyní je v pracovní skupině Comisiones Obreras, což je španělská odborová konfederace pro studium nových výrobních modelů. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Dobré odpoledne, přeji všem, hovořit budu španělsky. Budu zde hovořit o aplikacích a implikacích Eh, průmyslové digitalizace jako eh, zástupce komisiones Obreras ve Španělsku. Eh, my v odborové konfederaci si uvědomujeme, jak probíhá digitalizace technologií a jak, jaký pokrok probíhá v sdělovací, v informačních a komunikačních technologiích. A máme zde digitální platformu v roce 1980 2007 eh, byly počítače už vlastně všude v oblasti statistiky a produkce. A nyní hovoříme o čtvrté průmyslové eh, revoluci. Je to revoluce 4.0, kde hovoříme o velké inovaci produktů a procesů a o restrukturalizaci hodnotových řetězců eh, podniků, které tvoří tkáň podnikatelské sféry. A e, e, samozřejmě e, digitalizace napomáhá rozvoji, ale přesto jsou zde určité problémy a je potřeba se na ně podívat i z hlediska politického a podívat se na ně na úrovni celoevropské digitalizace a vznik nových produktů eh, nahrazuje staré produkty a eh, nahrazuje nová a zastaralá pracovní místa. Eh, také sníží, snižuje objem práce vynaložený na výrobky a ne všechny výrobky mohou zvýšit nebo využít eh, snížení počtu, nutného počtu pracovníků ke zvýšení výroby, eh, protože jsou některé oblasti jsou hodně postižené těmito změnami. změnami. A je zde tedy eh, úkol vytvořit vysokou zaměstnanost a zachovat stávající zaměstnanost a vykompenzovat ta ztracená pracovní místa. A v tomto smyslu veřejné instituce musí hrát proaktivní roli a e, realizovat e, programy e, zaměřená na infrastrukturu a veřejné služby. A i když jsou prostředky omezené, máme velké prostředky, které se týkají lidských zdrojů. Na druhém místě pracovní místa, v rám, která nově vzniknou v rámci digitalizace průmyslu, vyžadují nové vědomosti a dovednosti. Rozvoj digitalizace vyžaduje neustálou práci na eh, zvyšování kvalifikace a eh, často snižuje počet nekvalifikovaných nebo nízkokvalifikovaných pracovních míst. V různých případech to má vliv samozřejmě na přípravu nových pracovníků, na e, zvyšování požadavků na ty, kteří už jsou zaměstnáni. A e, také samozřejmě ovlivňuje škol, e, vzdělávací systém na všech úrovních od základní a obecné úrovně, kde to spočívá ve vytvoření přátelského prostředí až do eh, konkrétních míst, eh, kde se mají vytvářet a vytvářejí konkrétní pokrokové programy proto, aby se vyškolili noví lidé schopni pracovat v, tomto, v této nové éře. Zapojení pracovního i soukromého života vyžaduje veřejnou akci, vzhledem k tomu, že není možné zajistit, aby e, soukromé investice e, použité v této oblasti se brzy vrátily. Podle odhadů Evropské e, komise pevný nebo eh, solidní eh, základ eh, digitální ekonomiky představuje 20 evropské ekonomiky obecně a předpokládá tisíce nových odborníků do roku 2020. To všechno bereme v úvahu v Comisiones Obreras. Pak zde jsou další, je zde další typ problémů. To je eh, nový eh, zdroj nerovností na úrovni jednotlivce eh, a odvětví i národní. Na odvětví nebo v, na úrovni jednotlivce jde o schopnost začlenění jednotlivce a přinejmenším z krátkodobého hlediska bez solidární Eh, politiky sociální je to nemožné. Na úrovni sektorové jde o oblast činnosti a jednotlivé podniky, kde mohou vznikat asymetrie, které vyplývají z kontroly informací, vznik oligopolů a velkých sítí na digitálních platformách. A naše digitální instituce mají odpovědnost za regulaci této situace. A na úrovni eh, teritoriální jde o odstranění překážek digitalizace v jednotlivých regionech i zemích je nebezpečí, že vznikne asymetrie v oblasti služeb a že e, tím vzniknou nerovnosti jednotli mezi jednotlivými e, oblastmi v e, tomto hodnotovém řetězci. A přímo tedy reagujeme na tyto požadavky. A za čtvrté se chci změnit o dopadu těchto změn na odborové prostředí a na pracovní místa nástroje, které máme v oblasti informačních technologií, eh, umožňují eh, lepší komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli i mezi jedno, eh, zaměstnanci navzájem. Všechno prakticky lze dělat na dálku. Digitalizace umožňuje také Eh, externalizovat aktivity, které se dřív dělaly v rámci jedné organizace. Mohou se vytvářet sítě malých podniků nebo dokonce jednotlivců, Eh, které eh, posilují eh, jejich sílu ve vztahu podnikům, pro které pracují. To, te, to zlepší ekonomickou efektivitu a umožní lepší flexibilitu při reakci na požadavky, ale pro zaměstnavatele, pro zaměstnance tato flexibilita znamená určitou nejistotu pro eh, život do budoucna. A dispergované eh, sítě eh, ve srovnání s velkými organizacemi. Pro nebo zaměstnanci používají, nebo kteří jsou členy odboru, si uvědomují, že aby se dalo čelit eh, velkým nadnárodním podnikům, je potřeba, aby existovaly odbory na eh, přeshraniční nebo nadnárodní úrovni. A eh, tato odborová spolupráce a organizace odborové nadnárodní umožňují lépe čelit lepší využití všech inovací a my chceme podpořit eh, tyto akce prostřednictvím legislativních akcí ve kolektivním vyjednávání a zastoupením zástupců odborů. To též platí i pro oblast průmyslové digitalizace. Děkuji vám a nyní otevírám eh, diskusy za EPP Sander. Dídon. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma řečníkům za velmi kvalitní prezentace. Hodně jste oba hovořili o dopadech eh, digitalizace na jednotlivce, na jejich dovednosti, schopnosti. Také jste hovořili o otázce organizací podniků a vztazích mezi podniky. Mluvili jste také o odborové činnosti. Ovšem je tu jedna věc, o které jsme hovořili velmi málo, a to je dopad eh, na území. Takže by mě zajímalo, myslíte si, že digitalizovaná eh, ekonomika posílí eh, metropolní zóny, to znamená urbanizaci, a nebo si myslíte, že to naopak bude znamenat nové příležitosti pro venkov, protože to změní náš způsob práce? Takže myslíte si, že změny, ke kterým dojde, bude mít nějaké změny na eh, eh, území? Děkuji, paní Werner, děkuji, pane předsedo, děkuji také mnohokrát eh, oběma řečníkům za jejich velmi kvalitní přednášky. Já mám otázku na pana Hirše Krajnsena. Vy jste hovořil o příležitostech, ale také o problémech v oblasti digitalizace, zejména co se týká e, pracovně právních vztahů. Mohl byste k tomu prosím vás ještě něco říci ohledně jakýchsi časových rámců? Vždycky, když se hovoří o revoluci nebo evoluci, tak e, v jakém časovém rámci e, to proběhne? Vy jste také hovořil o té platformě Průmysl 4.0, to je třeba v Německu, to takhle funguje, ono to ale probíhá i v jiných eh, evropských zemích, takže myslíte si, že už je na čase, abychom trošku úžej spolupracovali navzájem? Nebo si myslíte, že prostě eh, jakési eh, rozdíly mezi našimi kulturami a přístupy jsou příliš velké na to, abychom takhle spolupracovali? Jaké výzvy, jaké požadavky vnímáte ze strany politiky? Děkuji. Nyní s vaším svolením položím i já za EKR několik otázek. Obracím se na pana eh, profesora Hirše Krajna. Nakolik tato průmyslá revoluce eh, je odlišná od předchozích průmyslových revolucí? Myslíte si, že třeba tady jsou i nějaké výhody, eh, na které jsme se nezaměřili? Já si pamatuju, že když došlo k první průmyslové revoluci, řada lidí litovala toho, že museli opustit své domovy, rodiny a e, jít do továren, které byly často velmi daleko. Nyní vidíme, že už nemusíme e, cestovat, cestují ty byty a bajty Myslíte si, že to je aspekt, který bychom měli studovat? Mohlo by to potenciálně být obrovskou výhodou eh, téhleté, eh, tohoto průmyslu 4.0? A nyní mám ještě otázku na pana Gamelu. Vy pocházíte ze Španělska, eh, což je země, která má poměrně vysokou míru nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi. A i do Španělska nyní přichází uprchlíci. Takže moje otázka je následující, ačkoliv je tedy pravda, že ta pozitivní optimistická verze pana Hirše Krajnena, eh, Krajnsena, pokud je to tedy pravda, tak samozřejmě eh, tam eh, bylo, že to stojí některá pracovní místa v krátkodobém výhledu, ale potom přinesou dlouhodobá, krátkodobá, dlouhodobá místa Myslíte si, že by to ale nemohlo vést k vysokému nárůstu krátkodobé tedy nezaměstnanosti? A nyní se obracím na pana Miroslava Ransdorfa za GUE NGL, aby položil svou otázku. Prosím. Prosím, ono je opravdu zvláštní, že mm, máte trošku problém s výslovností mého jména. že ono přeci jenom e, není tak vzdálené Němčině. Eh, má otázka je reakcí na projev pana Hirše Krajnsena. Já jsem četl Ole eh, eh, Samese, který vede ekonomickou skupinu založenou prezidentem Obamou a on byl jedním z vůdců, eh, protagonistů eh, procesu liberalizace finančních trhů. Eh, tento člověk prohlásil před nějakou dobou, že vyvinuté společnosti, rozvinuté společnosti už nemají žádný potenciál pro růst. A jediná možnost, jak ještě růst, je vytvářet spekulativní bubliny, které potom prasknou, ale po určitou dobu povedou k rozšíření růstu. Takže co na to říkáte vy, na, na tu eh, myšlenku z Ameriky? Děkuji. Nyní paní Kumpula tri, prosím. Děkuji, děkuji za velmi dobrý úvod eh, za všem čtyřem řečníkům. Eh, mě by zajímalo, co teď máme udělat, protože Evropa poměrně dobře regulovala eh, vnitřní trh v oblasti telekomunikací, komunikací, zpráv spotřebitelů technologií, podpory inovací, ale eh, co jsme zatím neudělali, je, že nejsme vůdci, eh, co se týče tedy průmyslové digitalizace ve světě. Takže eh, co má Evropa udělat pro to, aby posílila svoji vůdčí pozici ve světě. My máme přeci země a regiony, které mají velmi dobré digitální pokrytí a schopnosti. Mm, jak můžeme tady vytvářet další eh, pracovní příležitosti a jak dosáhnout rovnováhy, tak abychom podpořili stávající struktury, stávající podniky, stávající průmysl? Protože já jsem tak mezi řádky trošku četla, že třeba v Německu malé a střední podniky nepodporují průmysl 4.0, takže mm, možná to není dost inovativní protože já si samozřejmě myslím, že i průmysl by mohl být inovativní a mohli bychom je podpořit tak, aby se to digitalizovalo. Možná eh, musíme tedy my jako politici hledat rovnováhu, tak abychom umožnili nové inovace, aby se dostali na trh, ale zároveň, abychom nezničili stávající průmysl těch 400 tisíc v Německu, já jsem s Finska, my máme samozřejmě populaci, která má méně než 6 milionů e, obyvatel. My jsme ztratili asi 200 tisíc pracovních příležitostí, ale já si zase myslím, že Možná e, určitou výhodou v jiných oblastech je, že nejsme úplně ve středu evropského trhu, ale právě díky digitalizaci jsme tedy ztratili eh, tuhle tu vzdálenost. Takže konkrétní doporučení pro průmyslovou digitální politiku, která nám ještě chybí. Děkuji. Děkuji. Nyní za komisi pan Kalil Ruhana, který je z DG Connect, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, eh, za to, že nám máme, že to, že máme tuto příležitost účastnit se této velmi důležité rozpravy. My se na komisi tomuto tématu věnujeme z různých úhlů pohledu. Eh, také vstupujeme do dialogu se zástupci eh, národních iniciativ, také s průmyslem 4.0, eh, s takzvaným Smart Industry, chytrým průmyslem. A Eh, komisař zorganizoval také eh, diskuse u kulatého stolu, abychom eh, právě se snažili posunout věc dál. Naší roli je samozřejmě vytvářet co nejlepší Eh, rámcové podmínky pro to, aby průmysl se mohl modernizovat, investovat a tak dále a inovovat své eh, výrobky, procesy, eh, podnikové modely a tak dále. Protože vnímáme, že přichází ty nové modely, které určitě způsobí trošku chaosu My tedy vnímáme eh, takových šest položek, máme eh, důležité předpoklady pro vytvoření eh, digitálního průmyslu. Tady samozřejmě jde vytvoření kompletního digitálního vnitřního trhu. Evropa se musí chopit příležitostí vnitřního trhu, tak aby to bylo k dispozici všem. Eh, takže digitální vnitřní trh je obrovsky důležitý. Komisař upředložil 16 kroků pro dosažení tohoto vnitřního digitálního trhu. Druhý předpoklad je dostupnost finančních zdrojů. Modernizace produkce pro velké podniky, střední podniky, ale i malé a střední podniky a potom eh, prostřednictvím investičního balíčku SMEs eh, Windows, eh, to je v rámci tedy investičního balíčku, který by měl podpořit dostupnost finančních zdrojů pro jakýkoliv podnik v Evropě, který chce investovat v této oblasti. Tohle to jsou tedy předpoklady, které jsou obrovsky důležité, to znamená dostupnost zdrojů a digitální vnitřní trh. nad rámec toho máme ještě další důležité kroky, které se věnují právě těm věcem, o kterých se tady hovořili. Chceme to ještě samozřejmě dále rozpracovat spolu s radou, s parlamentem a všemi zainteresovanými stranami. Takže za prvé nám jde o to, abychom se právě zaměřili na malé a střední podniky, pomohli jim v digitální transformaci. To v podstatě vyžaduje celou sérii kroků. Použij tady jeden příklad – který eh, si myslím je eh, dobrý pro řadu oblastí. Takže malý, podnik, malý a střední podnik, ať už je kdekoliv v Evropě, by měl mít dos, přístup ke všem eh, mm, schopnostem, dovednostem, které jsou potřebné pro digitalizaci. Digitalizace Eh, průmysl. Tady nejde pouze o připojení k internetu, tam eh, je samozřejmě celá řada eh, dalších digitálních technologií, které jsou potřebné, které by umožnily inovovat, vytvářet přidanou hodnotu a pracovní příležitosti. Takže jakýkoliv a střední podnik v Evropě by měl mít přístup k těmto kompetencím a to tedy samozřejmě děláme ve spolupráci s regiony, se státy, ale i na evropské úrovně, co můžeme udělat, je můžeme pomoci propojit centra mezi sebou, tak aby vlastně každý malý a střední podnik měl e, přístup k celé síti kompetencí v Evropě prostřednictvím kompetenčního centra, e, prostřednictvím nějaké organizace, která je mu blízká. E, takže tohle to jsou naše kroky v rámci prvního piláře, pilíře, tedy k dostupnosti technologií, dostupnosti kompetencí pro všechny podniky v Evropě. To je, to je tady jedna oblast. Druhá oblast je podpora podniku prostřednictvím eh, partnerství veřejného soukromého sektoru. Eh, chceme samozřejmě zajistit, aby Evropa eh, přispěla ke všem platformách, na nich se vytváří hodnoty. To už je tedy v oblasti IKT, webové platformy, operační systémy Eh, veškerý software a hardware, eh, které jsou potřebné pro to, abychom propojili naše domovy, auta, vlaky a tak dále, a tak dále na internet. Eh, takže tady tedy jde právě o podporu výzkumu, vývoje, inovací, standardizací a dostupnosti dovedností. A to všechno prostřednictvím partnerství veřejného soukromého sektoru. Třetí oblast je přizpůsobení naší, eh, našich eh, pracovních sil, to znamená poskytování dovedností, nových dovedností. Tohle je práce, kterou musí odvádět, odvádět země na eh, členské státy. Tady se uplatňuje subsidiarita, ale my jsme se hodně poučili z dovedností, tedy se zkušeností členských států, s spolupráce mezi regiony, takže určitě můžeme udělat hodně pro to, abychom modernizovali naše pracovní síly a poskytli jim nové dovednosti, abychom se zaměřili na mladé lidi také, nejenom tedy na stávající pracující. Čtvrtá oblast kroků či činnosti, to je tedy, že se podíváme na průmyslové zájmy v oblasti vytváření legislativy. Co můžeme udělat v rámci vnitřního trhu, tak abychom poskytli eh, Eh, volný tok údajů, eh, co také znamená vůbec digitalizace. Eh, to znamená přeskum legislativních rozhodnutí, včetně zjednodušení legislativy. To je v oblastech jako například zodpovědnost, bezpečnost, autonomie, kterou přináší digitální technologie a také nový, nové výzvy, hledání nových výzev, které musíme řešit. Tohle to tedy dělá komise v téhle oblasti a my tedy spolupracujeme se všechny zúčastněnými stranami, abychom měli nějaký implementační plán, který by potom eh, uplatnil všechny tyhle ty oblasti a kroky. Děkuji mnohokrát, pokud nejsou žádné další otázky, nikoho nevidím, tak se obracím nejprve na profesora eh, Hirše Krajncena, aby si vzal slovo a zodpověděl na otázky, které mu byly adresovány. Ja, vielen Dank. Děkuji. Děkuji. Dvakrát či třikrát zde zazněla otázka, co může udělat politika. E, také se hovořilo o tom, co se odehrává na úrovni EU. Já bych nicméně ještě rád zdůraznil dva či tři aspekty. Ten jeden aspekt, tady musím být dost upřímný, tady nejsem úplně nejkompetentnější, nejkompetentnější ale kolegové z informatiky vždy hovoří, vlastní, eh, hovoří vlastně o jedné oblasti, kde je třeba jednat. A neustále hovoří o normalizaci a standardizaci. Tudíž pokud eh, tomu dobře eh, tomu rozumím, tak to má co dočinění s tokem informací, s tokem údajů, s přijímáním rozhodnutí a poté samozřejmě také s otázkou bezpečnosti údajů, což je také zcela stěžejní bod. A hovoří se o tom také i v Německu, protože že se vlastně hovoří o vlastně tom co může způsobit takový jeden hacker ve velkém nadnárodním koncernu, jako je třeba Daimler eh, Chrysler. Takže to je v každém případě je, eh, důležité téma. A dále, co se týče eh, politiky, tak tady samozřejmě velký problém oblast malých a středních podniků, o tom se již hovořilo. Nicméně, jeden příklad. Já jsem nedávno hovořil s jednou velmi chytrou vedoucí podniku, který je poskytovatelem výrobků automat, automobilovému eh, průmyslu. A ona hovořila o jejich zkušenostech eh, s průmyslem 4.0 a on řekl, podívejte se, my musíme ohýbat plech a vydělávat peníze. Na takové otázky nemáme vůbec žádný čas. A to je přesně to, v čem spočívá ten strukturální problém malých a středních podniků. Tady se musí něco udat na politické úrovni, to znamená spolupráce, eh, pro lepší propojenost a samozřejmě také mm, dobré příklady, dobré praxe. To znamená, tady musí také něco udělat eh, politika právě pro rozšíření manevrovacího prostoru, právě pro způsoby financování. Dále otázka týkající se školení a kvalifikace, to znamená, jakým způsobem tedy nepodporovat pouze kompetent inovace a schopnosti v oblasti IT, ale i to, co říká náš výzkum a studie, eh, je to eh, zaměřit se na otázku, jak kompetence IT také skombinovat a propojit s těmi eh, odbornými kvalifikacemi a schopnostmi, které potřebujeme. Samotný informatik toho nic moc nezmůže ve chvíli, kdy hovoříme o jeho jaksi aktivitách v průmyslu. To znamená, že on musí být propojen s tím eh, průmyslem. To znamená, že tady je třeba, eh, tady potřebujeme koncepční změnu. Dále, za druhé, eh, zněla, zazněla tady otázka, která se týká právě regionálního rozvoje a ptali jste se také na rozvoj klastru. Tady si myslím, že právě digitalizace a jaksi vytváření sítí mezi různými podniky, to jsou vlastně oblasti, které nabízí v tuto chvíli nové možnosti, nové příležitosti. A tady je to přesně to, čemu říkáme, jak si podpora klastrů. To je přesně to, co chceme. To znamená, musíme to umět dobře vyargumentovat a vysvětlit, že digitalizace v podstatě ušetří i náklady a bude jaksi pozitivní, protože samozřejmě v tuto chvíli musíme být rychlejší, musíme být automatizovanější, ale taková to bezprostřední propojenost mezi podniky je zcela zásadní a právě ten regionální rozvoj skrývá v této oblasti také nové e, příležitosti a k tomu samozřejmě také patří malé a střední podniky. Ve chvíli, kdy budete mít před očima nějaký dobrý příklad, příklad nějaké dobré praxe, tak to samozřejmě bude ten nejlepší jaksi podnět či nejlepší reklama, ale to má tedy co dočinění s tím regionálním e, rozvojem a poté také samozřejmě otázka home office, možnost činnosti, jak si práce doma a poté také rozvoz venkově. Dále otázka, jak dlouho to bude trvat, to znamená ten časový harmonogram, jak dlouho to bude všechno trvat. Eh, tady se ty názory různí a já tady patřím také k těm, kteří zastávají jasný eh, názor. Tady hovoříme o revoluční perspektivě, hovoříme o zcela jaksi zlomové nové technologii. A ta další perspektiva, která se týká právě těch malých a středních podniků, tak ta eh, říká, říká, že malé a střední podniky prostě nemají na to, aby se eh, přizpůsobily takovému rychlému rozvoji, takovéto dynamice, musí optimalizovat své procesy tak, aby v podstatě to také nákladově eh, zvládly Tudíž tady hovoříme o těch velkých eh, podnicích, o těch opravdu eh, největších, které samozřejmě si takovéto náklady mohou dovolit a poté ty malé a střední podniky, které budou potřebovat daleko více času a dále. Ta poslední otázka tady, co je tedy to nové, eh, nebo co nového přináší tady ta revoluce, revoluce průmysl 4.0, pokud jsem tedy, tedy tomu dobře porozuměl. Takže větší propojenost v každém případě a poté samozřejmě také komponenty, které vychází z inteligentních systémů a které mohou poté také autonomně spolupracovat. Nicméně tady ta nejzajímavější otázka, která tady vyvstává, a a to, co ještě tady vůbec není rozhodnuto, je, jaké to bude mít všechno společenské a sociální dopady. My samozřejmě máme tady příklady z první průmyslové eh, eh, revoluce, mohl bych tady citovat Marxe, ale tady v podstatě hovoříme o regulaci eh, práce, o roli odborových organizacích, o otázce, jaké kvalifikace budou důležité, v jakých oblastech budou zaměstnáváni lidé, kde se otevírá otevírá nový potenciál a tím si myslím, že v tuto chvíli můžu ukončit. Děkuji. A pan Gamela. Co se týče tedy těch otázek, které zde zazněly, tak já se budu samozřejmě odkazovat na ty, ke kterým mám co říci. Protože tady si myslím, že je jasné, že já jsem tady představitelem odborářské organizace ze Španělska. Zmínila se tady otázka územnosti či teritoriality. Tudíž eh, se tady hovořilo také o té nové vyváženosti či nevyváženosti. Hovořilo se také eh, o tom, jaké dopady má tedy digitalizace na regionální rovnováhu. Tady si myslím, že je třeba zmínit eh, několik různých aspektů. Co se týče jaksi definice eh, území, tady mám na mysli teď ten, ty rozdíly mezi městy a venkovem. Tady si myslím, že z toho samozřejmě v každém případě vystávají hlavně příležitosti, příležitosti pro nový rozvoj venkova a také v podstatě se myslím, že tady začínají stírat hranice mezi městem a venkovem i díky tomuto procesu. Další věc, a to je něco, co jsem, na co jsem se snažil poukázat v mém projevu, je tady ta otázka geoekonomického teritoriálního aspektu, to znamená opět rozdíl mezi severem a jehem a mezi různými zeměpisnými oblastmi, což se také samozřejmě odráží na situaci různých průmyslových odvětví. A to já už jsem říkal, eh, že v podstatě tady v podstatě existuje taková možnost eh, či takové riziko eh, duálních rozdílů. To znamená, že regiony, které mají menší schopnosti nějakým způsobem získat prospěch z této digitalizace, tak budou v podstatě eh, oblasti, které se možná budou soustředovat do konkrétních regionů a to povede k nerovnováze. Samozřejmě, že digitalizace bude mít dopad na všechna průmyslová odvětví, ale to neznamená, že budou mít stejné dopady nebo budou eh, v podstatě ovlivňovat ta odvětví do stejné míry. Já v tuto chvíli hovořím mm, jako představitel státu, Eh, pro něž je samozřejmě eh, pro něž je velmi důležitá, eh, eh, právě, důležitý eh, právě rozvoj stavebnictví jako odvětví, nebo minimálně v minulosti bylo stavebnictví pro nás velmi důležité, stejně jako cestovní ruch je pro nás velmi důležitý, takže stavebnictví stejně jako cestovní ruch budou nějakým způsobem se muset vypořádávat z dopady této digitalizace a příchodu průmyslu 4.0. Nicméně do jaké míry budou tyto, tato odvětví ovlivňována, to v tuto chvíli nevíme. Je to těžké nějakým způsobem předpovědět. Je těžké představit si, že 3D tisk bude mít nějaký zásadní vliv právě na oblast cestovního ruchu. Jiné technologie třeba ano, ale zrovna 3D tisk či jakým eh, způsobem tedy budou využívány eh, robotické systémy ve stavebnici. No nevím, určitě nějakým způsobem ano, ale asi do menší míry. Dále, další otázka. Eh, hovořilo se tady o tom, do jaké míry tato, tato revoluce se liší od těch předcházejících průmyslových revolucí, nebo jakým způsobem bychom z toho mohli vyvodit nějaký časový <laughs> harmonogram či nějaké předpovědi. E, já to těžko mohu předpovědět, ale stejně jako v minulosti máme také pocit, že žijeme opravdu v, v době, která je průlomová, což ještě neznamená, že tyto eh, změny nemají nějaké specifické charakteristiky. A eh, samozřejmě víme, že v průběhu průmyslových eh, revolucí, stejně tak jako dnes, v podstatě ten, ta dynamika či rychlost změn se zvyšuje. Nicméně, ty změny, které vychází z té nové propojenosti, z nové digitalizace, tak to je v podstatě něco, co je těžko představitelné. Nicméně ta současná revoluce samozřejmě vychází ze všech těch předcházejících eh, eh, revolucí. Samozřejmě všichni víme, co se odehrálo například v odvětví železnic, či co znamená pro rozvoj lidstva telegraf. To znamená, že uvidíme, uvidíme, do jaké míry tedy to všechno bude a jak to bude všechno probíhat. Dále otázka, která je velmi důležitá, hlavně tady specificky pro naši naší zemi, a už to zde také padlo, je tady otázka nezaměstnanosti. Ve Španělsku a i v jiných státech, ale já se chci soustředit na Španělsko, je to samozřejmě velký problém. A to má co dočení samozřejmě s těmi spekulativními bublinami. Ale je třeba si uvědomit, že dobrý model ekonomického rozvoje či takový model, který v podstatě přeska, přeskakuje pouze z jedné bubliny na druhou, no tak je jasné, že každá bublina ve chvíli, kdy jde jenom o přeskakování z jedné bubliny na druhou, tak každá bublina prostě bude mít negativní dopad na uh, společnost jako takovou. Dále se zde zmínilo, že evropský průmysl a máme spoustu důkazů pro toto, evropský průmysl v tuto chvíli má velké problémy být tím průkopníkem nebo stát v čele těchto změn. Tady v v podstatě můžeme využít i ty paradoxy či modely, o kterých se hovořilo v 80. letech. Je jasné, že eh, vůdčí schopnosti eh, Evropy možná v minulosti bylo, byly lepší, nicméně v tuto chvíli můžeme také zcela jasně hovořit také o těch problémech, jak si těch eh, těch, toho nedostatečného počtu center výzkumných a technologických center, které by mohly jaksi zajistit právě tu naší vůdčí ruli. Nicméně já chci hovořit v tuto chvíli za odbory. Myslím si, že my jako odborářské organizace v tuto chvíli se snažíme udělat všechno proto, abychom tady hovořili o dvou různých eh, jaksi aspektech. Eh, na, jednu, na jedné straně je velmi důležitá bezpečnost a na druhou stranu se chceme jak se vyhnout takové té rigidnosti, té zkostnatilosti. To znamená, je třeba udělat všechno to, abychom se tady nepletli, abychom nechtěli bojovat právě s tou zkostnatilostí a rigidností a přitom jít proti tomu pozitivnímu vývoji. Thank you very much. And uh, <clears throat> we also have Professor Eh, děkuji. Paní profesorka Ledik by chtěla se ještě vyjádřit, protože některé věci se týkaly její prezentace. En fait, c'était pour répondre à Anne Sander sur la ruralité et le... Chtěla bych eh, Eh, doplnit pár připomínek ještě k některým oblastem, konkrétně týkající se rovnováhy oblastí. Už 20 let jsem vedoucí venkovského technopolu, který se věnuje technologiím. 15 let eh, je tempo vývoje je vysoké, zabýváme se elektronickým obchodem a dalšími technologickými otázkami a chybí nám teď takzvaná generace Y pro tuto gener, nebo eh, pro tuto generaci, nebo ta nám ukazuje, že eh, ta, tyto otázky nebo ta, ta digitalizace je spíš technologie města a nikoliv venkova, protože jsou z lidé, lidé, eh, tito mladí, kteří eh, třeba ani neumí řídit auto. Fungují vlaky, to je v pořádku, tak buď jdou pěšky, nebo jedou na kole, nebo jedou městskou hromadnou dopravou, ale nezajímá je venkov, protože když nemají auto, nedostanou se tam a nemají perspektivu práce na venkově. Takže tato generace Y, která má obrovské technologické dovednosti, dává přednost betonu, dává přednost městu. A právě toto eh, musíme vzít v úvahu. Možná to je záležitost čistě francouzská, jsou nová datová centra, na univerzitách, to je pěkná věc, o kterých se zmiňovala paní poslankyně, ale mě mrzí, že venkov eh, se vylidňuje. V Alsasku máme velmi kvalitní podniky, i ve věde, eh, které pracují ve vědeckých oblastech a ty mají problémy získat mladé inženýry, získat mladé šéfy, protože venkov není pro ně zajímavý na rozdíl od jejich rodičů. Pan Zipl, já bych chtěl zareagovat na otázku paní Kumpulatry, která se týkala průmyslu pro Evropu této platformy. Nechci zacházet do detailů, ale Dokument, ze kterého vycházela moje prezentace, obsahuje řadu myšlenek týkajících se těchto politik, takže klíčová je standardizace určitě, ta často je tam jaksi skrytá ale řekl bych, že e, zde jdeme dvěma směry. Za prvé standardy pro digitální integraci a výrobu musí prostě existovat, to je nezbytná podmínka, protože e, ty, tento standard, e, standard nebo tyto normy budou výhodné pro všechny. A dále právní a ekonomické podmínky pro užití těchto norem, těchto standardů, protože pokud ty eh, standardy eh, budou eh, vlastněné jedním podnikem, nebudou, eh, eh, bude to ve, pro, ve prospěch jenom tohoto vlastníka. A jinak užití těchto standardů co nejširší, včetně všech aktérů nebo všemi aktéry, včetně malých a středních podniků, umožní, aby ten zisk z toho měli i externí podniky a aby abychom, eh, aby nebyli američané tolik vpředu. Děkuji vám, pane eh, doktore Zíbele, a eh, tím se dostáváme k závěru tohoto slyšení. Rád bych poděkoval všem přednášejícím i všem diskutujícím. Dnes jsme slyšeli o příležitostech a rizicích a myslím si, že se také můžeme shodnout na tom, že ať na to nazýváme jakoliv eh, průmysl 4.0 nebo digitalizace, tak tento vývoj změní eh, náš průmysl a naši společnost. A jsme tedy rádi, že jsme Eh, si mohli poslechnout přednášky tří profesorů a jednoho zástupce odborové organizace a že jsme pohovořili o různých aspektech tohoto vývoje, protože sociální otázky a humanitní otázky jsou velmi důležité aspekty eh, výzkumu a jsou obsaženy i v programu Horizon 2020. Nyní eh, budeme mít eh, přestávku do půl šesté a půl šesté začne výměn názorů s Robertem Bělou, generálním ředitelem eh, CNECT z Evropské komise 1. Eh, září se ujal své funkce, je nový a žádám vás tedy, abyste se vrátili sem do sálu v půl šesté.

Okay, one more time. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré eh, odpoledne znovu po pauze. Eh, teď bych rád zahájil poslední bod na našem pořadu jednání. To je stav um, Eh, kroků v oblasti digitálního eh, vnitřního trhu. trhu. Čeká nás vyměna názorů s panem Robertem Violou, který je generálním eh, ředitelem na DG Connect na Evropské komisi. Pan Viola se stal generálním ředitelem DG Connect 1. září, takže mezi nás v této funkci přicházíte poprvé. Vítáme vás. Eh, připomínám, že jednou z eh, deseti priorit Junckerovy komise je vytvoření vnitřního eh, trhu v digitální oblasti. Komise představila svoji strategii pro digitální vnitřní trh v květnu. Výbor ITRE právě připravuje usnesení parlamentu k tomuto tématu, což bude parlamentní reakce na strategii komise My také zareagujeme na těch 16 eh, navrhovaných konkrétních kroků, které komise hodlá podniknout v následujících dvou letech. Nyní se obracím na pana Violu, aby přednesl eh, eh, pohled komise na stávající stav v oblasti digitálního vnitřního trhu. Já tedy si myslím, že pan Viola by mohl dostat 10 minut na svůj úvodní projev a potom dáme prostor koordinátorům či náhradníkům koordinátorů. A potom dostanou slovo všichni eh, členové, kteří se chtějí vyjádřit. Ti potom dostanou jednu minutu, koordinátoři dostanou dvě minuty a na závěr pan Viola dostane pět minut. A nyní máte tedy slovo, pane Violo, prosím. Thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Je to pro mě obrovskou ctí být mezi vámi. Je to, jak už jste správně říkal, pane předsedo, eh, má první návštěva parlamentu ve funkci generálního ředitele. Já jsem samozřejmě tady byl mnohokrát předtím ve funkci eh, vice generálního ředitele. Eh, znám velmi dobře řadu členů eh, vašeho výboru ITRE. Už jsme spolu spolupracovali na řadě témat v minulosti. Já vždy rád eh, přijdu mezi vás představit pohled komise na tyto věci. Možná si pamatujete, že jedna z deseti priorit Junckerovy komise je tedy eh, tedy jak už jste sám připomínal, pane předsedo, jednou z těch eh, priorit eh, Junckerovy komise je realizovat digitální vnitřní trh. Tady v podstatě jde už jenom o dokončení toho digitálního vnitřního trhu, protože řadu věcí už jsme udělali. 6. května, tedy několik Eh, měsíců poté, co eh, Junckerova komise převzala svou, eh, svůj mandát, jsme představili komplexní strategii toho, co je všechno ještě potřeba učinit pro to, abychom dosáhli kompletního digitálního vnitřního trhu. Tato strategie tedy obsahuje 16 konkrétních kroků je to v podstatě takový 16-stupňový přístup, který pohlíží na všechny aspekty digitální ekonomiky. Tato strategie je obrovsky důležitá. Vy možná řeknete, proč to je důležité? Protože třeba všechno se digitalizuje, je to důležité pro ekonomiku. Když počkáme, tak se ty věci vyřeší sami. Komise si to ale nemyslí. My si myslíme, že pokud Evropa nezačne jednat, věci se možná stanou, budou digitalizovat sami, ale Evropa potom už samozřejmě to nebude kočírovat. Riziko tedy, které vnímáme, je, že tahle ta obrovská transformace, obrovská změna, kterou sebou táhne eh, internet, který opravdu změní všechno v tom, jak vyrábíme, v tom, jak eh, vstupujeme navzájem do interakce. Pokud tedy Evropa v tuto chvíli eh, se jasně čelem nepostaví k těm technologickým změnám a nepo, nepokusí se propojit všechny síly, které máme tedy v Evropě, už nebudeme v sedle. A opravdu si myslím, že žádný členský stát si nemůže myslet, nebo nemůže vůbec eh, si představovat, že by mohl eh, sám ukočírovat něco, eh, co je tak obrovské transformativního, jako, jako je právě mm, digitální transformace. Když se podíváme na digitální technologie, něco je opravdu zajímavé na kontinentě a zejména na jihu Evropy, kde je tolik nezaměstnaných mladých lidí. Zároveň ale máme více pracovních příležitostí než lidí, kteří ta místa mohou zaplnit právě v oblasti digitální ekonomiky. V budoucnosti budeme mít tisíce pracovních příležitostí. A to ukazuje, jak je důležité mít pod kontrolou Eh, tuhletu oblast. My na komisi se tedy snažíme pohlížet na celý hodnotový řetězec. Tak já začnu u obsahu. Sítě jsou samozřejmě důležité, ale nejdůležitější je, co z těch sítí získáte. Sítě z nástroj. Takže co se týče toho obsahu, máme dva důležité kroky. Jednak je to reforma pravidel eh, copyrightu, autorských práv, a druhé jsou zase reforma pravidel audiovizuálních. Eh, co se týče autorských práv, eh, to, tuto reformu předpokládáme, že dokončíme do konce tohoto roku nejmenším tedy do konce eh, eh, roku budeme předkládat jasné návrhy ohledně budoucích kroků, které potřebujeme učinit a potom chceme dokončit soubor legislativních návrhů v roce 2016, co se tedy týká autorských práv, možnosti Evropanů dělat přeshraniční transakce, využívat nových služeb, které jsou důležité pro hledání jako text and data mining, potom otázky zabývající se jinými eh, oblastmi mm, autorských práv, které jsou někdy velmi komplikované a zároveň úplně zastaralé. Co se týče toho audiovizuálního trhu, Teď máme tedy, eh, dokončili jsme proces konzultací, kde jsme se ptali zainteresovaných stran eh, Mm, ohledně toho, jak se změnila eh, krajina v této oblasti, jak se změnila situace. Potom samozřejmě otázka infrastruktury, to znamená širokopásmové sítě. Eh, naší opravdovou ambicí je, že každý Evropan bude propojen na širokopásmový internet. Eh, to bude tedy napojení na eh, širokopásmový internet, který bude v podstatě stejný, eh, bude to ve stejném standardu jako napojení na elektřinu, na vodu. Když se podíváme třeba na to, jak fungovaly staré eh, systémy, například dopravní systém v oblasti automobilů, tak je prostě jasné, že Tady máme možnosti e, e, obrovské propojení e, na internet. To bude vyžadovat nová pravidla do budoucnosti, proto jsme začali to, tak, ten zvaný refit. Nyní také probíhají dvě veřejné konzultace ohledně refitu v oblasti telekomunikací a druhá konzultace, která se vztahuje na nové cíle, které se propojí s tím širokým pásmem my tedy tady máme vlastně tedy eh, rychlosti, které eh, máme a potom samozřejmě také chceme nastavit nové cíle pro mobilní eh, propojení, napojení na internet. Kromě toho si uvědomujeme, že existují problémy s tím, jak jsou poskytovány služby na internetu, kterým chceme rozumět lépe. Ku příkladu se chceme podávat na, eh, podívat na eh, zadávání zakázek v eh, této oblasti, nakolik můžeme zjednodušit pravidla v této oblasti, to znamená, jak zjednodušit pravidla pro poskytování služeb online. My hodláme předložit legislativní iniciativu do konce tohoto roku. Zase třeba týče nakupování na internetu, Mm, teď dochází k mm, eh, hodně neoprávněnému takzvanému geoblockingu, kdy tedy není možné koupit si některé produkty z jednoho eh, členského státu za stejnou cenu jako v jiném státu a podobně. Někdy prostě tyhle ty transakce jsou úplně zamítnuty a to prostě není vnitřní trh, jednotný trh. Něco se tedy opravdu může stát eh, realitou díky práci evropských institucí. Rád bych se e, také pochválil Evropský parlament, e, který hodně pracuje na tom, abychom měli e, Evropu bez digitálních hranic. Tady mluvím také o tom, že snad už brzy se stane realitou Evropa bez roamingových poplatků. Také hovořím o takzvané portabilitě obsahu, přenositelnosti obsahu a potom také mm, mm, odstranění toho geoblockingu. To znamená, všichni bychom se na internetu potom mohli pohybovat bez digitálních hranic. To je všechno možné. Je to v podstatě taková opravdu eh, mm, nejviditelnější aspekt digitálního vnitřního trhu. Další důležitá věc, které se v tuto chvíli věnujeme a opět máme veřejnou konzultaci ohledně toho, eh, to je způsob, jak velcí a menší eh, poskytovatelé služeb, platformy organizují své podnikání. To jsou v podstatě tedy digitální prostředníci v eh, moderní doby. To jsou eh, platformy, které na jedné straně přitahují malé a střední podniky nebo vůbec podniky, aby poskytovaly služby a na druhé straně pos- na- nabízí tyto služby zákazníkům. Takže Máme velké americké platformy, evropské platformy, máme celou řadu takovýchto eh, případů. My jsme tedy zveřejnili eh, veřejnou eh, konzultaci, podívá, díváme se tedy na pravidla zodpovědnosti, na to, jak se tyto platformy chovají vůči zákazníkům, vůči společnostem, zda je to všechno v pořádku, zda je potřeba něco změnit, jaká je právní definice platformy, jaké jsou dopady Eh, aktérů, kteří jednají horizontálně v ekonomice. Takže tady je v podstatě plný soubor věcí, které jsou součástí naší strategie, které tedy vedou k řadě konzultací, které už jste určitě zaznamenali, vede to k řadě legislativních iniciativ. Takže samozřejmě Evropská komise připravuje práci a na začátku příštího roku budeme mít celou řadu legislativních návrhů které už dorazí na radu a do parlamentu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Del Castillo za EPP, prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Aha. V tuto chvíli přejdu do španělštiny. Vítám vás ještě jednou. Jsem rád, že vás v tuto chvíli mohu přivítat jako generálního ředitele, i když si na vás samozřejmě vzpomínáme i v minulosti a jsme velmi vděční za to, že jste tak často s námi tak intenzivně spolupracoval a jsme velmi rádi tedy za naše velmi úzké vztahy s výborem ITREM. Budu se snažit hovořit velmi rychle a stručně. Vy jste velmi strukturovaně hovořil a mně se velmi líbilo, že jste hovořil o té přidané hodnotě digitálního jednotného vnitřního trhu EU. Jsem ráda, že jste ho hovořil o té přidané hodnotě a o tom, jak je zcela zásadní eh, jeho přínos pro všechny členské státy a také to, že jste hovořil o důležitosti tohoto trhu pro všechny členské státy a jak je důležité, abychom v tom byli všichni společně, protože pouze tak budeme schopni všichni využít ten celý potenciál tohoto jednotného trhu. Protože s tímto předpokladem Vy jste totiž hovořil také o struktuře a infrastruktuře. Já jsem velmi rád, že jste tyto aspekty zmínil. Nicméně bych eh, rád zmi- eh, ráda zmínila něco o některých konkrétních aspektech. Tele single market a také eh, roaming. Je třeba si uvědomit, že v tuto chvíli se pracuje na revizích mnohých směrnic já vím, že mám pouze dvě minuty, ale jelikož je nás málo, tak možná byste mi mohli přidělit ještě trošičku více řečnického času, i kdyby to byla pouze jenom jedna minuta. Nicméně, co se týče toho spektra, to je v podstatě stavební kámen všech infrastruktur a vy jste to vůbec nezmínil. A také co se týče dobré zprávy a řízení možná z té perspektivy regulační a chci také vědět, jak se díváte na Berek, zdali nějakým způsobem se budete snažit o některé změny a kam by tyto změny měly směřovat. Děkuji pan Blanco López za SND. Děkuji. Všichni souhlasíme s tím, že v tuto chvíli nikdo nechce být ještě víc pozadu v tomto eh, trendu. Kromě toho si uvědomujeme důležitost eh, širokopásmového připojení na internet, což je také samozřejmě zcela zásadní pro digitalizaci i tradičních odvětví, ale hlavně malých a středních eh, podniků. Je to velmi důležité také pro lepší informovanost všech pracovníků a také je to také dobrý nástroj pro boj proti vyloučenosti. Ve chvíli, kdy hovoříme o konvergenci eh, těch poskytovaných služeb, tak já si myslím, že v tuto chvíli potřebujeme nějaký společný harmonizovaný legislativní rámec. Nelze eh, jak si připustit, aby někdo musel podléhat nějakým regularizačním eh, pravidlům a ostatní ne V tuto chvíli probíhá veřejná konzultace o online platformách. Nelze připustit, aby telekomunikační poskytovatelé eh, služeb se nedrželi základních eh, pravidel. Co se týče eh, širokého pásma, tady potřebujeme lepší zharmonizovaný kontext a to pro všechny členské státy Evropské unie. To znamená, chci vědět, jaká opatření chcete přijmout, aby tento rámec existoval, jakým způsobem tedy do toho budou zasahovat národní úřady, jaký je časový časový harmonogram. V tuto chvíli také víme, jaký eh, rozsudek padl u Soudního dvora Evropské unie, který se týká právě toho eh, bezpečného přístavu. Ale tady nejde pouze o bezpečnost údajů, jde také o eh, vlastnictví těchto údajů. A já chci vědět, jakým způsobem se tady také budou tady chránit práva uživatelů jako vlastníků těch údajů, kteří, které oni dávají k dispozici. Děkuji. A teď dávám slovo panu Henkelovi za EKR. Vy jste hovořil o mnohých věcech, které chcete udělat. A já se ptám, zdali v tuto chvíli komise také v tuto chvíli činí něco, co by činit eh, neměla. A tím mám na mysli také to, že zveřejňuje mimo jiné cíle pro 28 členských států a jsou to, to cíle, do jaké míry by mělo být, by, nebo v jakém objemu by se měly provádět nákupy online. A já se ptám, zdali toto nepovede k tomu, že budou posíleni takoví aktéři, jako například Amazon a malí podnikatele, kteří například mají malý obchůdek v centru, tím budou pouze trpět. Tudíž eh, ptám se, zdali tady je to něco, čemu by se komise měla věnovat, neměla by se spíše omezit na standardy, normy a regulaci. A paní Kalas bude hovořit za ALDE. Děkuji. Já mám několik otázek. V první řadě mě zajímá otázka platform protože ten eh, jaksi dokument o veřejných konzultacích, které se týkaly platformy, tak ty, ten se týkal hlavně otázek rizik a myslím si, že nezohlednil dostatečně otázky příležitostí. To znamená, že se ptám, zdali tady ty výsledky by mohly být eh, stejný, stejné nemyslíte, že v tuto chvíli se hodně soustředíme na eh, ty zájmy těch, kteří jsou v podstatě ohroženi těmito platformami? Dále, další otázka k tématu platformy. V tuto chvíli největší takové ty nejednoznačné platformy jsou v podstatě platformy eh, pro spotřebitelů, ale přitom eh, nás čeká ještě rozvoj těch nejdůležitějších platform peer-to-peer. -peer. -to peer peer Tudíž v tuto chvíli moc dobře ještě nevíme, jakým způsobem to bude zapadat do toho celkového rámce, tudíž bych byla ráda, kdyby nám komise řekla něco k té analýze z toho současného stavu, nebo zamýšlíte nad vypracováním nějakých eh, legislativních pravidel, nebo tady se budeme držet toho pravidla eh, one size fits all, to znamená eh, jeden recept pro všechny. Jedna otázka ke strategii DSM. Eh, tady eh, tím mám na mysli digitalizaci průmyslu, proč je, eh, tady se hovoří více o spotřebitelích, o nákupech a prodeji online, ale hovoříme tady také o digitalizaci průmyslu. Já nevím, zdali jste to v podstatě nezohlednili umyslně či ne. A co se týče toho nového rámce pro telekomunikační služby, Eh, myslím si, že tady došlo k velmi jaksi dynamickému konkurenčnímu boji mezi poskytovateli služeb. Došlo tady také samozřejmě k různým eh, multiplikačním fenoménům, ale ve chvíli, kdy hovoříme o tom, eh, jak si o té nutnosti rozšíření přístupu k internetu, tak zdali tedy toto je zohledněno či ne. A paní Castillo Vera to řekla správně, ona zmínila spektrum. Já se chci jenom zeptat, do jaké míry nebo kam chce komise až zajít v této oblasti. Budete se omezovat pouze na nějaké společná pravidla, na timing, anebo tady budete se snažit taky nějakým způsobem e, nastavit nějaká společná pravidla pro ty aukce. Děkuji. Děkuji paní Kalas, je také zpravodajkou e, pro, za náš výbor. A pan Raimond za zelené. Děkuji. Já tady mám tři otázky, které se týkají hlavně té tiskové zprávy ze 30. června, eh, protože tady se hovoří o tom, že Evropská komise v podstatě chce ten nulový rating pro některé služby a zároveň tady hovoří o tom, že ten eh, nulový rating by neměl blokovat jiné firmy. Takže já nevím, eh, z toho v podstatě, v podstatě, v podstatě tomu moc nerozumím. Kromě toho je tady něk, už několik států, které se vyjádřily proti a tyto státy říkají, že jsou v podstatě jakoby nuceny k tomu přepracovat svou současnou legislativu k tomuto tématu a poté jste také hovořil o tom, že je těžké jak si spoplatnit nebo jak si zajistit lepší přenositelnost či lep, lepší jak si ten to předávání těch informací a údajů za nějaký poplatek. Říkal jste, že to není možné. Já se tedy ptám, jestli je to tedy tak pravda a jestli je to pravda a zdali tedy někdo si bude moci připlatit i za bezpečnost svých údajů, či to nebude možné. Dále, co se týče ještě kontroly. Kontrola nad všemi těmito opatřeními, protože tato kontrola bude spadat do kompetencí národních úřadů, příslušných národních úřadů a zdali to tedy bude jaksi podřizat nějakému společnému konceptu. Ale já se ptám, zdali v tuto chvíli, tedy ve chvíli, kdyby tomu tak mělo být, můžeme hovořit o nějakém společném jednotném městním trhu, ale mám ještě pět eh, vteřin. Eh, v tuto chvíli ale už děkuji za pozornost. A teď ještě pan Ernza, za, paní, paní, omlouvám se, paní, paní eh, Ernza za Děkuji. Já si myslím, že digitální jednotný trh v každém případě představuje velké příležitosti a ne pouze pro průmysl, ale i celkově pro společnost, protože samozřejmě chceme zajistit pro celou společnost přístup k digitálním sítím, ale pro nás je zcela stále zásadní, aby pro všechny platil stejný přístup a stejné podmínky, což je něco, eh, co v tuto chvíli ještě eh, jaksi nepozorujeme, že by se dělo, či že by se o to někdo snažil. Co se týče geoblockingu, tak tady existují různé názory na to, co, k čemu vlastně v tuto chvíli dochází. My chceme, aby vůbec žádný geoblocking neexistoval. Za druhé, zajištění neutrality sítí. Vy to moc dobře víte, že se tady o tom hodně hovoří, ne pouze v našem výboru ITRA, ale i v jiných. A já se ptám, jakým způsobem, jak si má tato bezpečnost sítí být zajištěna ve chvíli, kdy na jednu, na jednu stranu upřednostňujeme určité služby a poté se hovoří tedy o tom, že ta neutralita musí jaksi být zajištěna, ale to v podstatě vůbec ne, jsou, nebo není v souladu s tím, co se teďka v tuto chvíli eh, děje v oblasti roamingu. Ano, koncept Safe Harbor tak eh, tady všichni víme, jak rozhodl Soudní dvůr Evropské eh, unie. Eh, minulý týden padl tento rozsudek a tomuto rozsudku se prostě nevyhneme. To znamená, že se hovoří o bezpečnost lidí, kteří si zaslouží nebo mají právo na ochranu. A myslím si, že je to něco, co by se mělo nějakým způsobem i odrážet v této oblasti a vlastně v těch eh, na eh, budoucích návrzích Evropské komise. Jakým způsobem to budete zohledňovat? Děkuji. Pan Tamburano. Eh, salve, direttore Viola. Zdravím vás, pane řediteli Violo. Položím otázky za svého kolegu Boreliho, který je stínovým zpravodajem a nyní má setkání s prezidentem republiky v Itálii, proto zde není a otázky kladu já. Pan komisař Ence minulý týden potvrdil, že 90 opatření na cestovní mapě pro jednotný digitální trh se k nám dostane do roku 2017 a chce, abychom na tomto tématu pracovali. Ale e, e, a obecně řečeno, italská delegace e, jednotně podporuje jednotný digitální trh. Jsou zde určité problémy, domníváme se, že je třeba pracovat především na e-digital, eh, eh, eh, e-citizenship, že je třeba zahrnout občany, zahrnout podnikatele, pracovat na základních právech a dodržování těchto práv. A chci vás požádat, abyste nám řekl něco o tom, Eh, zda v roce, jak to bude v tedy k první polovině roku 2016, dostaneme na stůl první materiály týkající se geoblockingu a investicím, eh, investicích a dále o harmonizaci, harmonizaci eh, opatření, právních opatření pro členské státy. Děkuji, paní Valiana. Minutu. Děkuji, pane řediteli eh, Violo. Jsem ráda, že jste dnes přišel a oceňuji vaši práci v této oblasti, pokud jde o autorská práva já to chápu tak, že hlavní myšlenka nebo základní myšlenka eh, kolem autorských práv je aktualizovat je v tom smyslu, že digitální aspekt nebyl zahrnut dosud do obecné legislativy, která se jich týká. A teď, když eh, autorská práva zahrneme do jednotného digitálního trhu, můžete nám říci, jaká bude úloha autorských práv při vytváření jednotného digitálního trhu. Předpokládá se jednotná legislativa evropská v roce 2018. Jak předpokládáte, že bude pracovat? A jaká budou pravidla? Je zde problém televizních práv eh, na pře, te, práv na televizní přenosy, protože toto jsou citlivé věci a není asi žádné správné řešení. Paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda eh, poděkovala za tu příležitost se účastnit dnešního eh, slyšení. A také vám, pane generální řediteli, přeju mnoho úspěchu ve vaší nové funkci. Já bych ráda položila dvě otázky. Vy jste hovořil o tom, jak se celý průmysl a celý ten hodnotový řetězec prostřednictvím digitalizace změní. A já bych se ráda zeptala, jaký v tuto chvíli máte dojem vy? Máte pocit po všech těch jednáních s různými partnery, že tato, ty výzvy, které eh, představuje eh, digitalizace, jsou výzvy, kterých si v tuto chvíli již představitelé biznesů a všech podniků jsou vědomi. A zda také jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem se vy připravujete na všechny tyto změny. A musím říct, že to, co se ke mně občas dostane, ve mně příliš mnoho pozitivního jak si nevzbuzuje. Tudíž se ptám, zdali eh, přemýšlíte také o nějakých podpůrných opatřeních, jak vlastně Eh, zprostředkovat eh, lidem pocit, že tato digitalizace přinese více příležitostí a já jsem i minulý týden v podstatě v eh, rámci automobilového veletrhu přemýšlela v podstatě o tom, kam to všechno směřuje. Myslíte si, že tedy ta digitalizace i například v tomto odvětví směřuje tím správným směrem? A dále otázka, která se týká Safe Harbor Eh, já vím, že se o tom budeme také bavit ještě eh, ve středu. Budeme hovořit také eh, ve středu a hovořili jsme také o tom už. A já když se dívám tedy na, ta, na ty právní výklady a na ty právní posudky samozřejmě pět eh, právníků, šest eh, různých eh, názorů, ale já se ptám, zdali v tuto chvíli tady vy to vnímáte jako něco, o čem už víme, kam, jakým způsobem to, či kam to bude směřovat a zdali jste na to připraveni. Děkuji. Pan Roy. Pane generální řediteli, vy jste říkal, že té tento nový zdigitalizovaný svět nabízí mnoho nových pracovních míst, i když samozřejmě je třeba se podívat vlastně na tu kvalitu těch pracovních míst a také na kvalifikace, které budou vyžadovat. Nicméně já se ptám, co musí udělat politika a mezi to samozřejmě patří, nebo k tomu patří samozřejmě i Evropská komise, proto, aby ten potenciál byl co nejvíce navýšen. Já bych tady chtěl nějaký jasný výrok. Budeme tedy pokračovat tak, jak jsme pokračovali nebo postupovali do posavat i v oblasti ochrany ochrany údajů, anebo eh, to bude mít jasné dopady. Protože pokud to samozřejmě eh, neumožníme, tak nikdo to, nik, nik, pokud někdo tu bezpečnost nezajistí, tak nikdo do toho ani nebude investovat. Ale to je otázka, kterou my klademe neustále a nikdo nám na ní neodpovídá. Dnes určitě odpověď dostanete, pan Sorino. Eh, děkuji. Chtěl bych poblahopřát generálnímu řediteli k těm jasným slovům, která byla navíc velmi dobře prezentována. Děkuji za to, že jste hovořil o výzvách jednotného digitálního evropského trhu. Ale eh, hovořil se zde o 9, 10, 11 jednotlivých tématech. Těch 9 až 11 témat se bude rozvíjet a e, když hovoříme o 28 členských zemích, tak jde o 12 krát 28, to znamená prakticky 30 procesů různých, které je třeba nějak harmonizovat. Máme zde platformy a boj o e, platformy a snažíme se být konkurenceschopní a ta otázka přesahuje kompetence vaší funkce. A je zde otázka agregací, e, digita, e, řízení, vytváření Eh, digitálního trhu pro Evropu, který bude mít audio, audiovizuální výhody pro eh, služby, pro smlouvy, pro veřejnost. Bez jednotného digitálního evropského jazyka eh, se mi zdá nereálné. Myslíte, že bude možné synchronizovat těch 300 procesů, eh, což odpovídá zhruba 28 krát 12, protože a jaké jsou eh, aspekty pro to, aby to dobře fungovalo, aby to vyšlo. Děkuji vám za otázky a nyní požádám pana Vilu, aby odpověděl na otázky. A ty otázky jsou velmi eh, kvalitní a velmi složité, takže nemáte na odpověď pět, ale deset minut. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste říkal, skutečně si uvědomuji závažnost a složitost těchto otázek a vynasnažím se odpovědět za 10 minut. A pokud se mi to nepodaří, eh, omlouvám se, pokusím se každopádně stručně odpovědět na eh, všechno, eh, aniž bych byl příliš vágní, ale abych odpověděl seriózně a přesně. Dovolte, abych začal otázkou paní de Castillo, která se ptala na věci týkající se eh, kontinuálnosti eh, nařízení eh, týkající se DSM a otázek roamingu. My už jsme začali v parlamentu, se bude hlasovat ve druhém čtení. Čas pro komisi je velmi krátký, takže my už jsme začali na tom pracovat a věříme, že ta, ten přeskum Eh, nařízení nebo předpisů týkající se roamingu eh, se eh, skončí rychle a úspěšně. Spektrum O tom se zmiňovali eh, také i další poslanci. Dovolte, abych odpověděl obecně na všechny otázky týkající se spektra. Opravdu na to nemůžu odpovědět za pouhých 10 minut, eh, když eh, nebo kdybych se měl věnovat spektru podrobně. Ale každopádně jede, je zde jeden bod eh, úvah eh, pokud eh, jde o vztah parlamentu a komise a toho, co komise dělá. Před dvěma lety komise začala pracovat na jednotném telekomunikačním trhu. Parlament podpořil ten návrh a víceméně zachoval ten návrh komise a rada navzdory eh, rozhodnutí eh, komise a eh, parlamentu se rozhodla nevycházet z toho, co předložili tyto dvě instituce kvůli nedostatku času. Takže pro mě toto je vlastně začátek jednání. Eh, vychází eh, tento materiál, na kterém pracujeme, z návrhu parlamentu a promise. Obě instituce si uvědomují potřebu reformy spektra a lepší organizace spektra v Evropě. A v podstatě se dohodli, že to je důležité, ale že, nemají, že není čas to, se tomu věnovat. Takže to je tedy eh, vlastně nějaký výchozí bod. Mám, jsou zde otázky týkající se také rychlosti internetu, eh, spousta věcí eh, k přeskumu a podle mého názoru je to dobrý výchozí bod. Pak zde jsou další otázky, na které bych chtěl taky eh, stručně odpovědět. Systém spolupráce regulátorů je efektivní. Máme teď v Evropě lepší harmonizace, máme aplikační pravidla a dostáváme se k nové, do nové fáze spolupráce, protože Jednotný digitální trh bude mít dvě důležité role, které jsou nové. Za prvé, jak si vést aplikace neutrálních pravidel a zajistit neutralitu a druhou rolí bude implementovat spolu s komisí eh, nařízení týkající se roamingu. Takže nejde jenom o stanovisko, o vyjádření stanoviska práci dalších spolulegislativců, ale jde o koordinovanou práci. Takže eh, to, eh, z toho vychází ta úvaha týkající se governance a řešení tohoto tématu v Evropě efektivně a rychle. A pak jsem taky dostal otázky a omlouvám se, že je nebudu brát jednu po druhé, ale vzhledem k nedostatku času je se skupím. Neutralita síti. E, tak té neutralitě bych chtěl říct si následující věc. Co udělala Evropa? To jde o zcela výjimečné zdroje. Parlament se rozhodl potvrdit politickou eh, politický konsensus ve druhém čtení. Je zde primární legislativa týkající se neutrality a parlament zakončí eh, geoblokování 300 eh, tisíc občanů, kteří teď sledují Eh, zprávy nebo prostě získávají obsah po internetu. A současné studie ukazují, že 30 občanů nedostává tu rychlost, Eh, slíbenou celou dobu. Takže zde eh, máme řešení nebo předpokládáme řešení v Evropě, které bude celoevropské. Není to případ eh, Spojených států, tam je regulační neutralita, kterou může zvrátit soud a nebo jednotlivé státy a domnívám se, že tedy to bude krok, který parlament bude hodnotit ve druhém čtení a bude to nezvratné. E, v Evropě e, bude stanoveno e, hrací pole, které se nebude pak měnit. Takže výsledek bude určitě velké zlepšení a bude mít okamžitý, do, okamžitý eh, dopad. Potom eh, ty eh, služby Zero Reading Services. To jsou služby, které jdou po se skupení bajtů. Jsou, jde o služby, které jsou zaměřeny na inovaci a konkurenceschopnost a e, musí tedy být e, řízeny nebo podléhají národním regulátorům. E, toto bude podléhat přeskumu, pokud a, a, a přijmou se opatření, pokud to bude proti Eh, rovnosti a proti eh, konkurenceschopnosti a pak je zde pravidlo BEREK nebo záležitost BEREK, které se taky týká této oblasti. Takže eh, nejenom dva členské státy, ale všech 28 členských států bude moci tedy vyřešit ten problém Zero Reading Services podle potřeby. A když hovoříme o problému, a to jsou zase ty otázky zero reading, e, řízení provozu. E, řízení, v případě řízení provozu jsou pravidla absolutně e, jasná zásadě není možné není možné eh, mít lepší internet za eh, eh, úplatu. Parlament stanovil nemožnost lepšího přístupu k internetu za peníze. Je možné ale nabízet větší rychlost nebo portfolio diferencovaných a specializovaných služeb, ale internet jako takový nelze diferenciovat. To je absolutně jasné pravidlo, které bylo stanoveno v rámci dalších pravidel. Pak zazněly otázky, které se týkají rozhodnutí soudu, pokud jde o takzvaný Safe Harbor, Harbor Agreement, to jde o rozhodnutí Evropského eh, soudního dvora. Já jsem byl trochu překvapen eh, z komentářů, které zazněly mimo Evropu a kde se Eh, hovoří o tom, že eh, toto rozhodnutí je v podstatě rozsudek, který lze kdykoliv zrušit. Evropský soud rozhodnul a to rozhodnutí, po to rozhodnutí je zcela jasné. Právo evropských občanů nelze změnit nebo poškodit, především když eh, hovoříme o poškození práv občanů tato práva jsou vždy zaručena. Takže to je první krok. Eh, orgány eh, ochrany v Evropě eh, nebo je z toho, nebo vyjdou z toho další úkoly pro evropské orgány kontroly a rovněž toto rozhodnutí bude závazné pro americké Eh, orgány. Eh, předpokládáme, že trialog skončí co nejdříve, abychom měli pravidla pro ochranu osobních údajů v Evropě. A interpreta, pravidla interpretace budou stejná všude v Evropě. Takže tím, že se bude eh, respektovat rozhodnutí soudu, umožní rychlejší vytvoření právního rámce, který nám umožní eh, reagovat eh, na eh, tedy záležitosti Safe Harbor. Doufáme, že i obavy, které zazněly u soudu, americké úřady řádně proskoumají a prověří, prostudují. A doufáme, že konstruktivní dialog bude pokračovat. Když hovoříme o záležitostech průmyslových priorit, aby se zaručilo, že Evropa bude konkurenceschopná. Tak strategie, kterou komise eh, zveřejnila, není v tomto smyslu dostatečně podrobná. Je zcela jasné, že je zde eh, problém, který všichni vidíme eh, to, eh, a kterým je digitální ekonomika, digitalizace služeb a výroby. To jsou zcela jasné věci a my chceme, aby bylo zcela jasno a aby bylo konkrétně řečeno, jak se budou používat služby cloudů. To jsou služby, které je třeba modernizovat. Potřebujeme, aby existovaly v tomto smyslu určité standardy. A eh, převezmeme iniciativu. Potom je zde takzvaný Europe Science Cloud, Evropský vědecký cloud. Chceme, aby evropský výzkum měl k dispozici tuto moderní technologii, především pokud jde o data, aby tato data byla k dispozici všem výzkumným střediskům, univerzitům, eh, aby eh, byly k dispozici superpočítače a eh, velmi brzy zveřejníme sdělení komise týkající se Evropského výzkumného vědeckého cloudu. Pak zde byly otázky týkající se platform. Omlouvám se, že nemohu přesně reagovat na úplně všechny eh, otázky eh, kladené eh, poslanci a poslankyněmi, ale eh, odpovím alespoň na některé, eh, především na rovnováhu mezi zásahy a jistotou, že je zaručena inovace. Je jasné, že se objeví určité iniciativy týkající se digitálního obsahu a autorských práv, a pokud jde o platformy v první řadě, si musíme uvědomit, jaké zde jsou problémy a proto probíhají konzultace a někteří poslanci se o tom taky zmínili. Konkrétně paní Niebler, která se ptala, nasloucháte? jednotlivým zainteresovaným skupinám a jednotlivým aktérům. Ano, nasloucháme, vytváříme velmi přesné dotazníky týkající se inovace, inovací a rovněž se ptáme na nejistoty, které tyto inovace přinášejí a chceme, aby byly přesně proskoumány. Pan předseda Henk, předsedající Henkel hovořil o stanovení cílů pro e-commerce. A omlouvám se, e, že možná došlo k malému nedorozumění. Komise nebude a nemůže stanovovat procento firm, které budou prodávat online, nebo jaká bude minimální nebo maximální přenosová rychlost na sítích, nebo e, je procento občanů, které bude mít e, přístup k bankovním službám po internetu. Taková regulace by nebyla mm, výhodná pro nikoho a nebyla by vhodná. Digitální, existuje index digitální ekonomiky, který zkoumá tuto situaci a srovnáváme výsledky jednotlivých let. Je to e, služba, kterou provádíme pro veřejné instituce a E, pro e, ekonomiky, ale naším záměrem není e, diktovat, jak mají věci vypadat. A to je důvod, proč se pan předseda ptal. Měl, myslím, že měl na mysli naše, budoucnost našich malých a středních podniků, které jsou páteří naší ekonomiky a jsou určité obavy o jejich budoucnost. Některé malé a střední podniky jsou velmi tvůrčí a e, tvůrčí především v té oblasti online, ale jsou určité sektory, které mají prospěch z digitální ekonomiky, ty se na ní adaptují, ale nebyla by chytré diktovat společnostem, co mají dělat a jak mají organizovat svou budoucnost. Paní Valian se ptala na otá pravidla týkající se autorských práv. A co v této oblasti uděláme? No, my se snažíme modernizovat eh, celý rámec eh, pro eh, autorská práva. Děláme to tedy v postupných krocích. Je to důležité, protože, či je to nutné, protože ochrana autorských práv hraje obrovskou roli v internetové ekonomice. Protože stará pravidla už ehm, neplatí pro to, jak internet funguje. Ehm, můžete se dostat k obsahu online v, během sekundy. Je potřeba to tedy přizpůsobit. Nechceme ale nutit společnosti vydávat se směrem, eh, kterým nechtějí. Naopak chceme jim pomoci, aby byli schopni lépe prodávat či nabízet výsledky své tvořivosti online. Já vím, že už jsem tady překročil těch 15 minut, snažil jsem se eh, opravdu pokrýt všechno. S vaším svolením ještě se vrátím k poslední otázce od pana Tamburána. To znamená, kdy můžeme očekávat legislativní návrhy? My jsme tedy ohlásili iniciativy pro ten rok 2016, to už bylo v té naší strategii Hned v první polovině roku 2016 předložíme iniciativu ohledně geoblockingu. Do poloviny roku 2016 předložíme návrh reformy telekomunikačních pravidel a audiovizuálních pravidel. Také se v tom stejném období možná při nejhorším v druhé polovině roku 2016 předložit reformu a opatření, která jsou potřeba pro modernizaci našich pravidel pro DPH. Moc se omlouvám, pokud jsem zapomněl na některé otázky. Eh, pokud eh, něco chybí, tak rád odpovím ještě písemně. Děkujeme mnohokrát. Děkujeme, že jste mezi nás sem přišel, že jste zodpověděl eh, na naše otázky tak detailně tím uzavíráme dnešní odpolední jednání. Budeme pokračovat zase zítra dopoledne. Eh, zase mezi nás přijde pan Buzek, který bude předsedat už od 9 hodin a v 10 budeme hlasovat. Takže hezký večer vám všem.